So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážené kolegyně, vážení kolegové, doba už značně nazrála, ale byli jsme tady téměř sami z předsednictva, teď jsou tady již další kolegové, takže doufám, že i pan Schröter souhlasí s tím, že nebudeme mít žádnou změnu v návrhu pořadu jednání. Tím pádem je pořad jednání schválen sdělení předsedy. My máme k dispozici veškeré jazyky i chorvačtinu s výjimkou estoučtinou, estoučtiny a malčtiny jsou k dispozici veškeré jazyky. Nemáte překlad někdo? Ptá se pan předseda. Ano, už je to všechno v pořádku. Opakuji to ještě jednou. K dispozici máme veškeré jazyky, chorvačtinu taky, ale estončtina a malčtina nejsou zastoupeny co se týče zprávy Víc budeme mít druhé zkrácené čtení a to z následujícího důvodu, protože před prvním červencem musí být nově vypracovány také všechny jazykové verze, protože přestoupí Chorvatsko, takže je to zapotřebí přeložit také eh, tento, tuto zprávu do chorvačtiny 24. což znamená dneska. Máme od 13. do 14.45 workshop a to v budově ASP 5E2. A kolegové Hans Wilmot, Hans Petele povedou právě tento workshop. Prosím, zúčastněte se ho. A za čtvrté bych chtěl přivítat skupinu návštěvníků, je to 14 studentů European Welcome School z Institutu Marie Hertz v Bruselu od 15 do 15.30 budou tito studenti mezi námi a potom jsou také zde zástupci stafu, kteří budou sledovat naše zasedání. Máme také nového člena, pana Franka Onanyho v našem výboru. Je to non-attached member, což znamená, že od dnešního dne se stává řádným členem. Tolik teda k oznámení předsedy a podíváme se na zápis ze schůze konané 17. až 18. prosince 2012. Schvalujete to? Ano. A následuje bod číslo 4 řízení o zdravotnických prostředcích. Já si myslím, že máme dostatek času pro probírání této zprávy. A v této souvislosti budeme také probírat zprávu Petra Líseho diagnostická diagnostické, diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Já si myslím, že to propojíme, pakliže není nic proti tomu z vaší strany. Prosím, paní zpravodajko. Děkuji, pane předsedo a prosím o pochopení eh, kolegyní a eh, kolegů, že budu hovořit v angličtině, protože eh, já se, se svým kolegou, palekou, zpracováme toto zprávu v angličtině. Kolegyně, kolegové, jak víte, tak já vítám návrh komise, protože je skutečně na čase, abychom revidovali tento regulační rámec, kterému už je téměř 20 let. A já se domnívám, že ta část in vitro je možná ještě vhodnější pro přepracování než v mé části. Takže jsme udělali také změny v textu. Než půjdu do detailu některých změn, tak bych chtěla na začátku říci, že tady nejde pouze o inovaci jak kvůli eh, inovaci jako takové. My chceme opravdu rychlý přístup k pacientům a to souvisí s tím, že některé společnosti eh, předstírají, že mo je můj návrh prodlužuje přístup k trhu. Já chci také rychlý přístup k trhu, ale také bezpečnost pacientů. A bezpečnost pacientů je stejně tak důležitá. Já také bych chtěla a chci, aby zdravotnické prostředky, které se dostanou na trh, se, e, jsou dostatečně oskoušeny a aby to také posléze přinášely výhody pro pacienty. Takže to je můj úvod a já nyní navrhuji určité změny a chci se k těmto změnám dostat, které jsou pro mě nejdůležitější. Já bych chtěla začít s oblastí působnosti a klasifikací uh, prostředků. Předložila jsem e, pozňovací návrhy 5, 22 a 140. Já tady chci odstranit část 21, protože tady jsou prostředky, které pravděpodobně jsou to prostředky, které jsou například různými sloučeninami a tekotinami. A pokud se týče Eh, pozměňovacího návrhu 66 a 79. V současné době máme jednoduchý oznamovací systém a já se domnívám, že musíme rozlišovat mezi jednoduchými prostředky a jejich třídami a musíme se také na ně dívat diferencovaně z hlediska přístupu trhu my musíme se také v této souvislosti zabývat pokusy a klinickými daty a také musíme se zabývat eh, zabývat jednotlivými schopnostmi subjektů vstoupit na trh. a v některých místech navrhuji centralizovaný a v některých eh, decentralizovaný přístup. Potom tady máme třídu 3, potom se zabývám také implementovat, implementovatelnými prostředky. A také se zabýváme vysoce rizikovými prostředky. Potom tady máme nový návrh 41. Tady navrhuji nový centralizovaný postup v lékařské agentuře v Londýně a potom jsou tady také ještě další prostředky s kombinovanými látkami. A také jsem navrhovala eh, potom centralizovaný postup pro nejbezpečnější eh, nejnebezpečnější látky budeme mít tedy systém decentralizovaný a centralizovaný. A já jsem přesvědčena o tom, že musíme změnit stávající systém. Jestli se chcete řídit mými radami, anebo chceme dospět k nějakému kompromisu, potom musíme udělat e, e, určitý rozdíl v oblasti přístupu na trh. A potom ještě také budu dále hovořit o oznámeném subjektu někteří e, potom říkají, že Eh, se celá věc velice spozdila, ale já se domnívám, že z hlediska lékařských prostředků je toto spoždění správné, protože pro centralizovaný postup předpokládá méně než 9 měsíců pro vstup na trh. Dnes to vypadá následujícím způsobem. Eh, tady se totiž eh, tvrdí, že chudí pacienti musí čekat tři roky a taková to tvrzení jsou nezodpovědná. A to patří k tomu lobbyzinku, které jim opovrhuji, protože toto je velice špatný a zavádějící lobbying. Abych vám dala eh, představu o stávajících časových lhůtách podle hodnocení dopadu komise a podle toho, co nám oznámili také oznámovací, oznámující subjekty, tak v, současný dob, v současné době trvá systém 2,5 až 4 měsíce pro třídu 3 nový návrh komise doplňuje k tomuto systému dodatečné tři měsíce. A tam se také zahrnuje prověřovací systém, a takže by to bylo celkově 7 až 8 měsíců. Můj návrh z hlediska autorizace na trhu předpokládá pro centralizovaný e, postup 7,5 e, maximálně a pro centralizovaný maximálně 9 měsíců. To znamená, že pro decentralizované postupy budou asi 7,5 e, měsíců a, os, a ty centralizované postupy mohou trvat maximálně o dva měsíce více. Jestliže někdo trvá, tvrdí něco jiného, pak je to opravdu zavádějící a mylné. To je přístup na trh. A nyní, kdo může hovořit o přístupu na trh? To jsou oznámené subjekty. to jsou pozměňovací návrhy 43 a 60, 136 až 139. My musíme mít takové oznámené subjekty, které jsou dostatečně schopné, protože vy byste nedovolili samozřejmě nějaké pekárně, aby oznamovala například uh, náhrady kyčle. Takže každý, kdo toto udělá, musí mít lékařské znalosti a zkušenosti. Já jsem žádala, aby oznámené subjekty měli profesionální pracovníky a také, aby měli dostatečnou expert, v klinické oblasti. Co, e, co dělají oznámené subjekty? Oni také provádějí subdodávky a my musíme zabezpečit, aby subdodávky se objevovaly pouze omezeně a také seznam subdodavatelů musí být vyčerpávající a známý. My my musíme vědět, jestliže eh, oznámený subjekt takto postupuje, tak eh, o koho se potom jedná v, obla, eh, v případě subdodavatele. Jestliže se jedná o subdodavatele v jiné zemi, pak také musí být zabezpečeno, že subdodavatel bude registrován. A také poplatky podmínky jsou srovnatelné mezi jednotlivými členskými státy a jsou veřejné. V současné době můžete oznámit eh, kyčelní kloup, eh, kloup za tisíc euro či za 50 tisíc euro. A to nemůžeme akceptovat. A to je v současné době skutečnost, která existuje. Já jsem se tím zabývala a také byly zveřejněny příslušné příklady, takže to je způsob, jak hodláme upgradeovat kvalitu oznámených subjektů, protože tyto subjekty sehrávají důležitou roli ve všech systémech. My musíme zabezpečit, aby oznámené subjekty měly také lékařskou a farmakologickou kompetenci. A potom ta velká politická eh, část, to je označování a potom jednorázové a vícenásobné používání. Jestliže máme jednorázové používání, pak se prostředek používá u jednoho pacienta a jedenkrát. A my také víme, že tyto produkty bývají velice drahé a proto se znovu používají. Nemáme zde přesnou eh, po požadavek na, tak říkajíc, recyklaci či obětovné použití. Komise tady má určitou podle mě nelogickou klasifikaci a také nemá standardy pro e, znovu použití. Já zde zavádím ustanovení, že pouze prostředky, které jsou k tomu určeny, mohou být znovu použity. A výrobci mají možnost označit výrobky jako jednorázové a také musí zdůvodnit, proč produkt se nedá použít znovu. A také e, potom musíme zabezpečit, aby nemocnice e, potom napadly tuto definici jednorázového použití a potom eventuálně nemocnice řekly, ano, já jsem schopen použít tento produkt znovu či opakovaně. A tímto způsobem já chci zabezpečit, aby jednorázové použití bylo uh, aplikované jenom v těch případech, kdy skutečně nelze tento produkt použít ještě jednou. Uh, Toto jsou hlavní body, které eh, Potom mám v dalších pozměňovacích návrzích 25 až 29, to se týká uh, klinických eh, zkoušek. Jde o to, aby se postupovalo efektivně a účinně, ale musí to být vždy ve prospěch eh, pacienta. Také tady například pojednávám roli etických výborů. Pokud se eh, týče pozměňovacích návrhů 79 a 102 a to je vigilance a dozor nad trhem. Tady hovořím o tom, že musí být eh, k dispozici veškeré záznamy v elektronickém systému a eh, pokud dojde k určité eh, chybě, pak musíme zjistit, kde k této chybě došlo. Já jsem prošla svoji zprávu velice rychle a vím, že jsem také hovořila velice dlouho. Já jsem také změnila celý strukturu textu a to souvisí s tím, že e, jsem chtěla, aby to odpovídalo mým nápadům a myšlenkám. A já vám děkuji a nyní dává, e, budou hovořit stínoví zpravodajové. Děkuji. Marilyn McInnes, prosím, jako první. Uh, děkuji, pane předsedo, a děkuji také zpravodajce za velmi podrobné vyjasnění stanoviska. Než se dostanu k několika pozměňovacím návrhům, tak bych ráda odkázala na únor minulého roku, kdy tehdejší komisař načetl akční plán pro zdravotnické prostředky. A já bych požádala o aktualizované informace, protože uplynul rok a my jsme zavedli ty odpovídající úřady v členských státech a máme nějaké informace o tom, co se odehrálo v členských státech. Například eh, členské státy měly ověřit eh, jmenování těch oznamovacích eh, orgánů, aby se zajistilo, že jsou zodpovědné pouze za ty prostředky, které jsou v jejich poli znalostí. Máme o tom nějaké informace? Ověřilo se to? jaké to bylo šetření, jaké byly výsledky tohoto šetření. Pokud jde o zlepšení systému dohledu, tam jsme volali také po zlepšení informování o vedlejších účincích, takže by bylo dobré, kdyby nás komise informovala o tom, co se stalo v uplynulých 12 měsících v tomto odvětví. Vím, že došlo k nějakému vývoji a zajímalo by mě, jak to vypadá. Doufáme ve zlepšení systému, protože si myslím, že my všichni zde pracujeme na stejných cílech. Chceme zlepšit bezpečnost pacientů, chceme jim dát k dispozici nové a inovativní zdravotnické prostředky, které budou bezpečnější. Takže Cíl je jasný, nicméně můžeme mít různé náhledy na to, jakou cestou tohoto cíle dosáhnout. A teď se podívám na některé z pozměňovacích návrhů. Já jsem říkala posledně, že jsem pořád přesvědčena o centrální autorizaci a já chápu z čeho zpravodajka vychází, nicméně nejsem si jistá, že pozměňovací návrhy v tomto smyslu nám zajistí lepší situaci, než v současné době máme. Já jsem toho názoru, že pokud posílíme stejně oznamovací úřady a příslušné orgány, tak bychom měli dostat lepší výsledek pro pacienta a také pro podniky. Myslím, že se musíme zaměřit především na to, co příslušné orgány mají dělat a nedělají. A musíme se zaměřit na expertízu jejich odborné znalosti, které mají nebo v současné době ještě nemají. A myslím si, že je to klíčová část, jak je možno zlepšit regulaci tohoto odvětví. Pokud jde o ty oznamovací orgány, tak eh, trošku se bojím, zda ta myšlenka mít eh, interní experty je vždycky lepší, než mít externí odborníky. Někdy potřebujete pohyb, eh, aby byli lidé neustále informovaní, aby měli nové znalosti, spíše než mít nějakou paušální úroveň. Takže já myslím, že se musíme zamyslet nad tím, co je lepší pro, důs- pro výsledek, kterého chceme dosáhnout. Samozřejmě potřebujeme tam odborníky v těch oznamovacích orgánech, ale musíme si dát pozor na to, abychom neměli odborníky, kteří se nebudou dále vzdělávat, aktualizovat své znalosti. Poplatky. Máme zde jednak poplatky, které oznamovací orgány vybírají od podniků a potom jsou zde také poplatky příslušných úřadů a bylo by opravdu politování hodné, kdyby se zde hledala ta nejnižší cena, ale musíme dát také pozor na to, aby nenastala situace, kdy nám ceny vyletí ke hvězdám. Takže to je věc, na kterou si musíme dát také velký pozor. Musíme to řešit v tomto bodě. Když se vrátíme k autorizačnímu postupu, což si myslím, že je klíčová část návrhu naší zpravodajky, tak podle mě to komplikuje systém. A nedává nám to rozhodně žádnou záruku, že ten systém bude lepší. Já bych tedy navrhla, aby abych se tedy ve svých pozměňovacích návrzích pokusila posílit návrh komise, abychom dosáhli výsledků, kterých dosáhnout chceme. A to podle mého názoru vyžaduje posílení dohledu na trhu, fungování a dohled nad eh, oznamovacími orgány musí být také posílen a příslušné úřady musí dělat to, co v současné době nedělají, co podle současné legislativy neimplementují. Takže pokud chceme, aby ty výsledky byly splněny, tak se musíme podívat na to, zda skutečně implementují uh, to, co implementovat mají. A to nám musí říct si komise. Pokud jde o jednorázové použití, já si myslím, že zde si musíme dát velký pozor. Já jsem si velmi do detailu přečetla návrh zpravodajky. A dívám se na to jako pacientka. Když výrobce označí produkt jako produkt jednorázovému použití a já ležím na nemocničním lůžku a vidím, že to tam nemocnici oplachují a rozhodli se, že to použijí znovu pro mě, tak mě to trochu znepokojuje. Takže myšlenka, že všechno je určeno k opakovanému použití, pokud neprokážete opak. Dobře, na jedné straně to dává smysl, ale měli bychom si dát pozor na to, jakým způsobem se to bude uplatňovat, jak to tedy bude vypadat na jedné straně pro výrobce na druhé straně pro zdravotnický systém. Já vím, že se to v praxi děje, ale nejsem si jistá, eh, jak se na to dívají pacienti a združení pacientů. Zda je to neznepokojuje, takže myslím, že i v tomto bodě navrhneme nějaké změny. Pokud jde o pořadí těch jednotlivých eh, částí textu, tak v podstatě s tím nemáme problém. Takže já bych řekla, Vidím, pane předsedo, že už máváte kladívkem, tak bych řekla, že máme jednotný cíl, máme různé názory na to, jak tohoto cíle dosáhnout a snad dosáhneme i kompromisu. Děkuji. Holger Kramer, děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že zpravodajka předložila skvělou zprávu. My máme pracovní základ, který nás vede správným směrem a také určitě dospějeme v zásadních bodech ke kompromisům. Já se mohu připojit k předřečnici, která také řekla, že souhlasí se zásadními body. Je velice těžké reagovat na všechny body, přesto chci říci, že se domnívám, že e, klasifikace produktů na základě návrhu komise obsahuje e, prvky, které vedou k e, nejistotě a právě proto se vyškrtává pravidlo 21. Pravidlo 19, kde se velice paušalizuje a nanomateriály, se uplatňují bez další klasifikace. Toto povede k větším potížím a také k nákladům a byrokracii. Já se domnívám, že jsme na správné cestě, jestliže uh, E, zvýšíme požadavky na příslušné subjekty a zpráva také již obsahuje příslušná opatření, která říkají, že e, subjekty musí mít k dispozici příslušné znalosti při schvalování produktů. Také vyšší dohled nad produkty e, již na trhu je důležitý, také musíme Eh, dále sbírat eh, data například o nevyžádaných postupech a tato data musí dostávat také jednotlivé členské státy. Paní Rodberend ví, že já nemám rád centralizovaný postup a centralizované schvalování. Já také souhlasím s tím, co řekla paní McGuinness. Já se domnívám, že je lepší dívat se na to zezadu, co při nám přines více, více bezpečnosti pro pacienty. A já tady poukazuji na novou studii Post Consulting eh, eh, Group, která také udělala studii týkající se stahování produktů. Vy víte, že v USA existuje centralizovaný postup schvalování produktů a výsledek této studie je, že mezi oběma trhy USA a EU neexistují žádné zásadní rozdíly vzhledem k četnosti stahování produktů. Jo, pro, u nás se, nes, se stahuje asi přibližně stejné množství produktů jako v USA, takže musíme kriticky přemýšlet o tom, jak nás to povede dál. Já se domnívám, že kompromisní návrh by mohl být popřemýšlet o roli Medical Devices Coordination Group, což je obsah návrhu komise. K čemu tato skupina existuje? Myslím si, že není vhodné dát této skupině pro koordinaci eh, určité další kompetence, ale já si myslím, že tato skupina by mohla být tím správným adresátem pro to, aby získala pravomoce pro dozor a pro dozorování schvalo, procesů a cílem by mělo být, abychom zvýšili kvalitu eh, jednotlivých subjektů, neboť ne každý jmenovaný subjekt musí být schopen dělat všechno, především v rámci d 3. A potom otázka jednoho použití či vícero použití já souhlasím se spravodajkou, která říká, že je e, nesmyslné, jestliže existují potom také předpisy pro opětovné používání jednorázových prostředků. Buď je to jedno použití, anebo opakované použití. Ale e, e, já mám informace z Německa, kdy existují spíše problémy s produkty, které jsou určené k opakovanému použití, než s produkty pro jedno použití. Takže musíme zvážit, pro co se rozhodneme, že jednorázové produkty se nedají znovu, nesmí znovu používat, eh, je jasné, ale že se to také často stává, to je také běžná věc a proto by měla být posílena kontrola. Takže já se domnívám, že určitě dospějeme ke kompromisům a naše kontroverzní názory se týkají především centralizovaných a decentralizovaných schvalovacích postupů. Děkuji vám. Děkuji panu Kramerovi. Takže myslím si, že nebudou na řadě teď lehká užitková vozidla, ale pan Livazí. Prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodajce, protože Dagmar navrhla zlepšení systému a zachovala přitom lhuty, což je důležité, pokud jde o uvádění na trh. Rychle tři body, které mně připadají důležité. Transparentnost informací, kontrola a zpráva a řízení. Pokud jde o transparentnost, ráda bych řekla paní zpravodajce, že bychom měli jít poněkud dále pokud je o transparentnost eh, v oblasti klinických testů. Především pokud jde o předávání údajů o provedených klinických textech a uplatuje se zde nařízení 1049, stejně jako ve směrnici o o tedy eh, klinických testech. Eh, to znamená, že potom je třeba mít přístup k údajům po provedení klinických zkoušek. Stejně tak, eh, když se hovoří o certifikačních orgánech, tak i tyto orgány musí předávat všechny údaje a nejen nějaké souhrny. Pokud chceme kontrolovat tyto orgány, tak to budeme moci dělat také na základě všech studií, které tyto orgány provedly. Takže velmi často nemáme přístup k těmto informacím a to je třeba napravit. Kontrola. Jakým způsobem budeme kontrolovat všechny tyto orgány? Říká se zde, že to budou kontrolovat členské státy, ale já mám pořád strach eh, mezi nebo tedy ze střetu zájmu mezi členským státem a certifikujícím orgánem uvnitř členského státu. Já jsem hodně diskutovala s inspektory a když je zde nějaká výstraha, předběžná výstraha v členském státě, tak je třeba kontrolovat tyto orgány. Kontroluje to tedy členský stát, ale také to musí zkontrolovat ten stát, který vyslal tuto výstrahu. Takže je zde taková dvojí kontrola. Kromě toho kontrola bude probíhat také tak, že se budou předávat informace ze strany tedy zdravotníků, ze strany uživatelů a je třeba je lépe informovat, protože víme, že často pacienti u léčiv neinformují o vedlejších účincích. Pokud jde o zprávu a řízení, tak eh, s tím mám velký problém, protože ten výbor odborníků, složený z odborníků z 27, brzy 28 členských států, tak podle mě je to taková struktura, která vysí tak trochu ve vzduchu. Když jsem se dívala na FDA v USA, tak tam vidíte, že oni jsou zodpovědní za léčiva, ale také za zdravotnické prostředky. A mně se zdá, že tedy ten návrh, který zde uvádí paní Rod Berend, že by zde měla být autorizace pro uvedení na trh u kategorie 3, paní Rod Berend hovoří o inovativní kategorii 3, to bychom ještě měli trošičku vyjasnit, ale podle mě jsou to všechny aktivní terapeutické prostředky, které jsou eh, v přímém kontaktu s tělem, eh, s oběhovým systémem a nervovým systémem a eh, invazivní implantabilní prostředky, ale také estetické protézy tedy v uvozovkách. Víte, jaký to byl ten skandál třeba s těmi implantáty PIP ve Francii. Takže podle mě by to mělo být součástí MEA, protože by to byla centralizovaná struktura. A teď už nevím, co jsem chtěla říct. No, bylo by to prostě centralizované a zároveň jsou zde i léčiva, která jsou tak trošičku na půl cesty mezi léčivy a zdravotnickými prostředky, ale tak týkalo by se to pouze kategorie 3, té inovativní kategorie 3, ale tam bychom měli uh, definovat, co to vlastně znamená. Decentralizovat dobře, měli bychom ale jasně říci, co to je, ta kategorie 1, 2a a tak podobně. Takže tam můžeme decentralizovat, nicméně, když implantujete zdravotnický prostředek do těla a není tam autorizace pro uvedení na trh u tohoto prostředku, tak je zde veliké riziko. Potom máme geny, mutageny a tak dále, tak tam musíme říci, že to by nemělo být v léčivech, pokud jsou možné nějaké substituční látky, pokud je možno najít nějaké substituční látky. Děkuji. Jako zástupce Kojankultáka, pan kolega Cabrnoch. Děkuji, vážení předsedo, vážení kolegové. Já bych eh, nejprve chtěl omluvit paní poslankyni Marinu Janakoudaky, že nemůže být dneska přítomna na výboru a dovolte mi, abych místo ní vystoupil k návrhu nařízení o zdravotních prostředcích Chtěl bych říci, že sice projednáváme společně s in vitro diagnostickými prostředky, ale já vidím mezi těmi dvěma zprávami poměrně značné odlišnosti, stejně tak jako odlišnosti mezi věcmi, kterými upravují. Eh, na prvním místě bych chtěl připomenout, že jednáme o nařízení, tedy máme mnohem větší odpovědnost, než když jednáme o směrnici, kterou přeci jenom členské státy mohou někdy nepřiměřené harmonizační ambice korigovat. Eh, na prvním místě stojí kvalita a bezpečnost pacientů a také zdravotnických pracovníků, ale proti ní, tak jako obvykle v životě, stojí také dostupnost zdravotní péče a finanční stabilita systému. A my bychom měli naším rozhodnutím podpořit lepší kvalitu a vyšší bezpečnost, ale současně bychom neměli ohrozit finanční stabilitu a neměli bychom zhoršit dostupnost zdravotní, eh, zdravotní péče, v tomto případě eh, zdravotních prostředků. Já se obávám, že navrhovaná procedura schvalování pomůcek před uvedením na trh eh, ještě zhorší dostupnost zdravotnických prostředků povede k vytvoření ne zcela efektivní struktury, která zkomplikuje uvádění nových pomůcek na trh a zvýší byrokracii v tom systému. Ve skutečnosti už jistý mechanismus ochrany před uvedením na trh máme, je to posouzení schody oznámeným subjektem. Rád bych také komentoval předchozích vystupující ohledně transparentnosti. Já se domnívám, že kontrola všeho a je, je v jednu chvíli kontraproduktivní. Měli bychom mít kompetentní instituce, které budou prověřovat věci, které budou rozhodovat a které budou mít důvěru. Jestliže budeme chtít všechna data, všechny informace znovu kontrolovat, pak se nevyhnáme otázce, kdo bude kontrolovat kontrolující orgány a zda také kontrolující orgány budou muset zveřejňovat všechna data. Rád bych upozornil na eh, problematiku mobilních zařízení a jejich správné definici a jejich zařazení či nezařazení mezi zdravotní prostředky. Jako příklad z praxe uvedu tonometr na měření krevního tlaku, který zcela jistě je zdravotním prostředkem, ovšem existují taky tonometry, které můžete připojit na svůj mobilní telefon a používáte ten telefon na místo řídící jednotky tonometru. A otázka je, jestli v tomto případě je nebo není toto zařízení zdravotním prostředkem. A podobnou otázku si musíme klát u softwaru, kdy někdy software je, jsou nezbytnou, nedílnou součástí zdravotního prostředku a rozhoduje o kvalitě a bezpečnosti jeho použití a v jiném případě není. K otázce, a já jsem dětský lékař, mám 9 let praxe na intenzivní péči a chtěl bych se také vyjádřit z toho pohledu k otázce jedn, prostředku na jedno použití. Já si myslím, že se musíme lépe podívat na to, co se děje v praxi Domnívám se, že není zcela zodpovědné nechat jenom na rozhodnutí výrobce, zda prostředek bude na jedno použití a nechat nemocnice, aby toto rozhodnutí napadaly. Jak ho napadaly? U soudu jsou to nemocnice, které jsou kompetentní k tomu a připravené k tomu, aby takováto rozhodnutí napadala? Eh, praxe je, že podle mě je lepší řízený a kontrolovaný proces takzvaného reprocesingu než neřízený. A sám jsem byl svědkem mnoha případů špatné praxe, kdy použité hadičky a katetry byly vymývány během noční služby sestrou. Je to špatné, ale upozorňuji, že jedinou alternativou pro takové zdravotnické zařízení v té době, kdy si před lety bylo takové, takovou pomůcku vůbec nemít k dispozici. Děkuji. Vielen Dank. Und als nächstes spricht Alda Susa für die GUR. Obrigada, Presidente. Eh, eu gostava, em primeiro lugar, eh, de... Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych eh, ráda poblahopřála paní Rodberent k tomu, jakou práci odvedla na této agendě, protože je to velmi složité téma, velmi komplikované, ale mně se zdá, že bylo nutno zrevidovat stávající legislativu a paní Dagmar Rodberent eh, určitým způsobem eh, přepracovává návrh komise. Podle mě tedy rozumně a logicky uvádí ty věci do logických souvislostí, do logického pořadí. Já si myslím, že v tom procesu, který před námi stojí, budeme mít možnost zajít do detailu různých aspektů, které se zde zmiňují. Dovolte mě také, abych eh, uvítala schválení pre-market authorization a celý ten proces a vše, co se týká klinického výzkumu, klinických testů. které mohou přinést informaci o užitečnosti a bezpečnosti používaných zdravotnických prostředků. Musí to jít eh, v ruku v ruce s etickým posouzením a podle mě to je také velmi důležitý aspekt. Myslím si také, že zde zůstává otevřená otázka oznámených subjektů, notifying bodies. Mně se zdá, že u prostředku, představujících vysoké riziko nebo u těch inovativnějších nebo experimentálních prostředků má smysl, aby tato autorizace, toto schválení podléhalo nějakému centrálnímu systému. Samozřejmě musíme se podívat na to, jak se to naváže na práci, která probíhá v členských státech na úrovni jednotlivých zodpovědných orgánů a pokud jde o povolení, která vydávají zase jiné úřady. Pokud jde o testy u endokrinních disruptorů či jiných chemických látek, my jsme nedávno schválili velkou většinou v parlamentu zprávu o endokrinních disruptorech a podle mě je důležité zdůraznit, že zde musíme upozornit na legislativu o těchto produktech a musíme zde upozornit na tu červenou linii, která se nesmí překročit u těchto produktů. A na závěr bych se ráda zmínila o té otázce jednorázového či opakovaného použití. Obecně souhlasím s tím, co zde říkala paní Rod Berend a co uvádí ve svém dokumentu, ale také se mi zdá, že bychom určité aspekty měli zrevidovat, protože si nemyslím, že ty věci jsou úplně jasné. Mohou dokonce vyvolávat určité znepokojení, protože sami pacienti se budou dívat tedy na ty etikety, ale budou to tak dělat i zdravotníci. Už se opravdu blížím. Ke konci, pane předsedo, myslím si, že bychom se měli zaměřit také na to, aby ta legislativa zajistila, že prostředky určené k jednorázovému použití byly opravdu použity jenom jednou, aby potom nebylo možné poslat je třeba do jiných zemí mimo Evropskou unii, aby se zde opakovaně použili. A myslím si, že máme ještě spoustu práce, ale máme možnost dosáhnout opravdu skvělého výsledku a mít skvělý závěrečný dokument. Děkuji a nyní budou hovořit jednotlivé kolegyně, jednotliví kolegové, ale budou moci hovořit pouze dvě minuty, jinak nebudeme mít dostatek času na vystoupení komise. A další, kdo bude hovořit, je paní Sofia Masikukovič. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodajce. My skutečně potřebujeme lepší systém pro zdravotnické prostředky a z mé zkušenosti vyplývá, že první problém u zdravotnických prostředků je transparentnost. Transparentnost a odlišný přístup v jednotlivých členských státech. A kvůli tomu se domnívám, že musíme i zde vybudovat jakýsi společný trh, protože o vnitřním trhu hovoříme u jiných věcí, ale i u zdravotnických prostředků by společný trh mohl být velkou výzvou. A nyní přístup na trh centralizovaným schvalování, centralizované schvalování, na to se chci zeptat. Tady je to především vždy otázka času Eh, zde se nastoluje vždy otázka, kdy pacient bude moci využívat tyto zdravotnické prostředky. A druhá otázka zní, kde seženeme tak velký počet expertů. A poslední otázka je otázka skutečného provádění. Takže já si myslím, že potřebujeme určité nápravy a určité evropské milníky, ale především se to týká otázky centrální autorizace. Děkuji a jako další je kolegyně Parvanová. Thank you very much. I would like also to... Děkuji vám. Já chci také poblahopřát zpravodajce, protože veškeré její nápady se týkají především bezpečnosti pacientů a já tento přístup vítám. A nyní citlivá věc, to je eh, hodnocení před vstupem na trh. Nám jde o to, abychom neměli eh, zde zaplavený trh eh, eh, formou centralizovaného schvalování. Potom musíme se zabývat v této souvislosti především klasifikací ve třídě 3. Většina oznámených e, subjektů nemá dostatečně kvalifikované pracovníky a také nemohou provádět hodnocení kvalifikovaných produktů. Nemají dostatečnou expertízu, aby se zabývali také kvalitou klinických e, studií. A potom to také předávají dalším studovatelům. Tady se také hovořilo o příkladu Spojených států a e, tam existuje velký, dlouhý seznam prostředků, který nebyl schválen FTA a potom tyto prostředky byly staženy z trhu, protože působily velké problémy. FDA má také e, možnost chránit e, bezpečnost a zdraví, ale oznámené subjekty tyto kompetence nemají. Tady Toto e, potom dělají e, koordinační skupiny, ale tyto skupiny nevydávají závazná stanoviska, proto, ne, e, proto nemohou zvýšit bezpečnost pacientů. Já se domnívám, že pokud se týče posléze jednorázového použití, tak bude pravděpodobně nutné, abychom měli specifikované označení. Když je něco označeno jako jednorázové, potom to vede k určitému chaosu. Ale já se domnívám, že toto bychom měli posléze e, regulovat jednotlivými dalšími ustanovením. A další je paní Corinne Lepard. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji naší zpravodajce za tuto zprávu. Tato debata probíhá ve chvíli, kdy v mé zemi běží proces se zakladatelem společnosti PIP e a on je tam sám na levici obžalovaných. FDA v roce 2000 odmítla schválit implantáty PIP, protože neodpovídaly jejich standardům. Nicméně tyto implantáty v roce 2005 byly uvedeny na britský trh, v roce 2007 na francouzský trh. Mě by zajímalo, zda tato nová legislativa nám umožní vyhnout se takovýmto skandálům do budoucnosti, protože zatím je to založeno na zodpovědnosti aktéru A Čím dál více by na to měly dohled, dohlížet veřejné orgány. Nicméně velmi často vidíme, že zde není efektivní kontrola ani žádné sankce. A bez sankcí a efektivní kontroly je i ta nejlepší legislativa na světě jen prázdnou skořápkou. Aby podniky byly nadále konkurenceschopné, musíme zajistit bezpečnost a především zachovat důvěru. Případ PIP ukazuje také, že jsou zde nedostatky v dohledu nad trhem a text komise v tomto bodě nezachází příliš daleko. Výrobci musí v každé etapě být eh, kontrolováni, pokud jde o metody a kvalitu. Musí se také sledovat ehm, kde se ten produkt vyrábí, pokud se nevyrábí na našem území a také se musí sledovat jeho distribuce po internetu. Jakýkoliv dovoz musí být eh, kontrolován odpovídajícím personálem, který ponese právní zodpovědnost. PIP to byl opravdový šok. Šetření, které prováděl British Medical Journal o eh, orgánech fungujících takto v České republice, to musí být příklad. Já tedy vůbec nesouhlasím také s tím, co říká naše zpravodajka o tom, že by se automaticky měly prostředky používat opakovaně, pokud nebude prokázán opak. Myslím si, že by to bylo nebezpečné. Vytvrdí se jako následující. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji paní Dagmar Rothberen za vykonanou práci. Ale tak jako paní Ekines, já mám několik poznámek, které padly ze strany EPP. Všichni chceme mít inovaci, chceme ji posílit, tak abychom lépe chránili pacienty. Ale myslím si, že v mnoha věcech jsme si zajedno a myslím si, že jak Dagmar Rodberen, tak já budeme v našich zprávách mít některé stejné návrhy. Myslím si, že se pohybujeme zhruba na stejné úrovni. A změna určitých eh, návrhů je dobrá. Zároveň se myslím, že expertiza oznámených subjektů by měla být posílena. Zda to bude eh, pomocí té formulace, která byla nastíněna nebo jinak, na tom se musíme dohodnout. Jakož i ostatní kolegové, mám nějaké rozpaky, zda bychom měli jako pravidlo zavést prostředky na jedno eh, použití. Co se týče nanočásteček, tak tady mám kritický náhled. Sdílím to, co řekla paní Kines, že bychom neměli mít předběžné schvalování ze strany státu. Inovace se dostává na trh rychleji než USA a to nám musí být jasné. A skandály neexistují pouze u zdravotnických prostředků, ale také i u léčivých prostředků, jako například mediátor. I zde musíme učinit určité závěry, ale Myslím si, že nemůžeme eh, EMU zapojit takovým způsobem, jak o tom hovořila eh, paní Beren. My bychom potřebovali přechodné období, která, které by přesáhlo tři roky, takže si myslím, že to by nebyla ta nejlepší cesta. Paní Šnelá, děkuji. Pan Šnelhát, my jsme dostali správnou zprávu od paní zpravodajky. Já mám pouze několik pár bodů, na které se budu soustředit. Co se týče restrukturace jednotlivých kapitol, ano, prosím, to můžeme udělat. Ale co se týče úpravy, e, tak tady mám určitou e, pochybnost. Praxe vypadá tak, že výrobci vlastně chtějí mít prostředky na jedno použití tak, aby ten prostředek mohli prodávat. Obvykle je to tak, že prostě se něco může stejně použít jednou, protože potom ten prostředek už je nepoužitelný. Uh, my chceme snižovat náklady. Musíme nalézt nějaký systém. Já nevím, jaký. Já jsem pro opakované použití někdy a pro úpravu těchto prostředků, ale ještě nevím, jak. Samozřejmě můžeme některé prostředky podle standardů upravit. A zda bychom to měli přenechat nemocnicím, nebo zda by to měli dělat eh, nějaké specializované podniky, eh, to si myslím, že by bylo asi lepší, než kdyby to dělal sám ten subjekt, který je používá. Nevím, do jaké míry eh, to bude ale určitý průlom. Mohli bychom mít určité specializované svalovací řízení o určitých eh, výrobků, které budou přizpůsobeny. Posledně jsem O tom již také hovořil, to, co je ve zprávě paní Berentové, tak si myslím, že to je také v určitých částech realizovatelné. A nyní ke kontrolám. Tady bychom měli být přísnější. Měli bychom mít eh, zabudováno eh, zabudován nějaký systém, že budeme provádět i kontroly, které nejsou oznámené. Ale ty kontroly by měly být standardizované ve všech zemích, eh, tak, abychom zabránili skandálům. Je třeba provádět eh, kontrolu produktů a potom provádět náhodné zkoušky bez předběžného oznámení těchto prověrek. Možná, že by mohlo být vytvořeno nějaké národní místo, které by provádělo kontroly. Děkuji. Děkuji. A tím jsme na konci seznamu řečníků. Paní Nanů, posledně tady mezi námi nebyla protože jste byla na důležité mezinárodní konferenci, takže o to více se těšíme, že jste nás dnes navštívila. Prosím, máte slovo. Uh, děkuji, pane předsedo, děkuji, dámy a pánové, za dnešní možnost vyslechnout si vaše názory. To je velmi důležité pro Evropskou komisi. Vzhledem k tomu, že je to má první návštěva, tak chci říci, že mám velmi jasný mandát od svého politického šéfa, že ano, Toto je návrh, který jsme předložili kvůli bezpečnosti pacientů. Takže na tom se shodneme a je to téma, kolem kterého se točily všechny návrhy. Takže s tím na paměti jsme předložili tento návrh a také jsme se poučili nejen ze skandálu s PIP, Já jsem velmi ráda, že zde zazněla ta otázka, jak jsme na tom s tím akčním plánem, který navrhla komise minulý rok, ale pane komisaři, tuto informaci si necháme. Nakonec, pokud budu mít čas, jinak jsem si jistá, že mě dáte určitě více času na to, abych vás o tom mohla informovat. Pokud jde o ta témata, tržní autorizace, schválení k uvedení na trh, My jsme chtěli dosáhnout jedné věci a sice posílit bezpečnost pacientů ve všech fázích procesu. Myslím, že už jsme o tom diskutovali v tomto parlamentu. Za přítomnosti zpravodajky, které děkujeme za uspořádání workshopu, diskutovali jsme o tom, jaká je filozofie našeho návrhu a i hodnocení dopadu jasně ukázalo, že to, co jsme navrhli, bylo také s cílem zvýšit bezpečnost pacientů a otázka centralizované tržní autorizace by ne nutně tento aspekt posílila a to jasně vyplynulo z hodnocení dopadu komise a myslím si, že už nemusím opakovat výsledky tohoto hodnocení. Jde o bezpečnost pacientů, nejde pouze o konkurenceschopnost sektoru, což je samozřejmě také důležité, my zde vycházíme z filozofie, že chápeme tedy smýšlení zpravodajky, velmi citlivě reagujeme na to, co zde uvedla, ale myslím si, že můžeme pracovat i na jiných aspektech eh, tohoto návrhu, aby se zvýšila bezpečnost, protože to hodnocení, které jsme provedli, mělo za cíl právě bezpečnost a mělo by to tedy přinést eh, kýžené důsledky pro všechny, kteří usilují o větší bezpečnost pacientů. Pokud jde o ten reprocessing, tak tam chápeme všechny ty obavy, které zde zazněly. Je to velmi logické, ale jak zde někteří říkali, jde také o proveditelnost. Když budeme mít nějaké specifické označování, jednorázové nebo opakované použití, všechny tyto nápady se zasluhují pozornost, ale měli bychom se ujistit, že to řešení bude proveditelné. Pravidlo 21. Tam vám rádi poskytneme další vysvětlení. Naším cílem není mít produkty, které nebudou představovat žádné riziko. Zde hovoříme o produktech, které jsou ve specifických, velmi dobře definovaných kategoriích. Budeme se muset samozřejmě snažit posílit jejich bezpečnost, protože jsou klasifikovány tímto způsobem. Pokud jde o klinický výzkum, parlament už vedl celou řadu diskusí paralelně, když se diskutovalo o klinických testech. Komise to velmi ráda posílí. My bereme v úvahu to, co zde zaznělo o etických výborech, ale samozřejmě to bude muset být v souladu s tím, co se děje v souvislosti s návrhem o klinických testech. Pokud jde o oznámené subjekty, ano, musíme se ujistit, že tam budou zodpovědné ty pravé osoby, a samozřejmě je nutno zajistit transparentnost, to je správné. A pokud jde o poplatky, tak také chápeme ty argumenty, které zde zazněly, že je třeba poskytnout více informací. To tež platí pro dohled nad trhem. To je pro nás také klíčové pro implementaci legislativy. A znovu zde si myslím, že může pro nás být přijatelná celá řada věcí, které zde zazněly, jdou ve smyslu toho, co navrhujeme i my vedlo by to k posílení a zvýšení informovanosti, která musí být v tomto smyslu zamyslena. Pokud jde o pořadí kapitol, tak eh, myslím si, že to je na tomto výboru, aby rozhodl, zda je logičtější postupovat jiným způsobem. Zde si nemyslím, že by to bylo nějak v rozporu s duchem tohoto návrhu, takže vítáme jakékoliv zlepšení, pokud jde o logické řazení textu. Co se stalo od minulého roku? Jak víte, a myslím se, že to také odpovídá na některé dotazy, které zde dnes zazněly, když jsme měli skandál PIP, protože to byl skandál, byl to podvod, byl to čistý rizí podvod, tak jsme provedli zátěžové testy, abychom si ověřili, zda návrhy, které jsme předložili, budou mít eh, vliv na řešení tohoto problému. Zda bychom tedy zachránili tu situaci, kdybychom už v té době měli tuto legislativu. A ten zátěžový test byl pozitivní. Takže to by nás mělo uklidnit, už to komise takto oznámila, že jsme vzali v úvahu to, co se stalo se skandálem PIP a doufáme, že už žádný takovýto skandál nenastane, jakmile bude tato legislativa platit. Nicméně od eh, minulého roku jsme přijali všechny odpovídající kroky, které jsme přislíbili proběhly společné audity ze strany tedy komise a veterinárních a potravinových úřadů a dalších orgánů na národní úrovni. Už jsme měli čtyři země a další budou následovat. Pokud jde o posílení kritérií pro oznámené subjekty, které tedy mají ověřovat oznámené subjekty, a kritéria pro jmenování těchto oznámených subjektů, tak my jsme připravili tato kritéria a za několik měsíců bychom měli být připraveni tato kritéria oznámit. My připravujeme dokument, který by měl být hotový snad do léta a tam bude uvedeno všechno to, co jsme udělali, pokud jde o ten akční plán. Na ten akční plán jsme nezapomněli, pracujeme na něm zároveň s tou prací na těch návrzích a, představíme vám to, pokud budete chtít. Mělo by to být do léta připraveno. Nicméně 60 až 70 tohoto plánu už bylo implementováno. Takže děkuji a pokud máte nějaké další otázky, ráda je zodpovím. Děkuji a na závěr má slovo zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě nemohu reagovat na všechno, co bylo řečeno. Chci se zaměřit pouze na některé body, například přístup k trhu. O tom hovořili někteří kolegové. Já chci zdůraznit opětovně jednu věc. Chci opětovně zdůraznit timing, harmonograf. Skutečný harmonograf od hodnocení dopadu komise trvá až čtyři měsíce, než se produkt dostane na trh. A komise navrhuje další tři měsíce, takže celkově to bude v současné době sedm měsíců, než se produkt dostane na, vrch, na trh. Moje návrh eh, předpokládá pro centralizované postupy, pro eh, ty, kteří by byli v rámci národních orgánů, předpokládá sedm měsíců a po by bylo národní postupy, tedy decentralizované a centralované postupy 9 měsíců. To znamená, že hovoříme víceméně o stejném časovém období. Nedochází ke spoždění v přístupu na trh, takže to si musíme jasně říci. Jestliže někdo předpokládá a předstírá, že to e, bude trvat tři roky, tak neříká pravdu. Nemá potom dávat zavádějící organizace, dávat zavádějící informace ani nám ani o organizacím pacientů. To je opravdu velice špatná kvalita lobbyingu ze strany těchto organizací. A potom otázka decentralizace a centralizace. Mnozí z vás o tom hovořili téměř všichni. My musíme jasně ukázat, že v mém projektu tu já tady hovořím o implantovaných věcech, to jsou produkty třídy 3, tady hovoříme o 20% všech produktů a to je nízké číslo, 20 procent všeho, co je na trhu. Tady si musíme toto uvědomit. Petr Líze hovořil o e, eventuálním postupu třída tři plus. Ano, já s tím nemám problém, že bychom to mohli definovat, ale já se domnívám, že všechno to, co je implantované a co zůstane v těle a to, co je také propojeno s farmakologickou látkou, musí prodělat stejný postup jako farmakologický přístup přípravek, protože to zůstane ve vašem těle. Jestliže je to heparin a, nebo inzulín, tak tady musíte si být jistí, že tento prostředek bude řádně fungovat a to je rozdíl, který musíme udělat. Jest, ať máme decentralizovaný nebo centralizovaný postup s národním orgánem nebo s EMO a nebo budeme mít upgradeovaný postup, o to mi nejde. Mně jde o to, že musíme rozlišit rozlišit mezi injekční jehlou in, eh, kyčelním kloubem a nebo náplastí. To jsou prostě různé věci. A také všichni to budeme chápat, že současný postup není správný. A jestliže tady máme oznamované subjekty, my je musíme upgradeovat. Je, mně je jedno, jak to uděláme a jestliže nebudeme trvat na to, aby tam byli znalci, tak budeme vždy také záviset na subdodavatelích. Jak budeme vědět, že jsou dobří, nebudeme to moci kontrolovat. E, potom můžeme kontrolovat maximálně oznámené subjekty, ale ne subdodavatele. A to je již recept na katastrofu. Co my víme o těch subdodavatelích, zdali jsou schopní a kvalitní? Jak si dovolíte něco potom kvalifikovat a oznámit, jestliže nevíte, kdo to dělá. Jestliže tady je notifikován produkt, který zůstane v těle a to je notifikováno někým, který o tom nemá ani páru. A nemůžeme akceptovat, aby oznámené subjekty byly pouze e, takovým zastřešovacím orgánem. A já jsem překvapena, e, že e, mnozí z vás tady hovoří o dozoru nad trhem. A kdo dělá tyto kontroly a tento dozor? To dělá stát a národní orgány a kdo za to platí? My všichni za to platíme. My platíme za něco, co by vlastně, ne, co vlastně není nutné, jestliže se dělá správný přístup na trh. Potřebujete méně kontroly, jestliže máte skvělý přístup na trh a schvalovací postupy. A to je to, o čem musíme hovořit. A potom jedno použití a či na, vícenásobné použití. Mně je to jedno, jak to uděláme, ale v současné době víme, že produkt je označen pro jedno použití a používá se často a to není správné. Každá naivní osoba by tom také měla hovořit. Pan Cabrnoch také říkal, že to proplachovali sestry. Ano, my nemáme ani potuchy, jak se znovu používají produkty. Všichni, kteří se tváří, že mají potuchy o tom, jak endoskopický při stroj s malou kamerou, který se používá na eh, kontrolu žaludku a který je také jednorázový, ale nepoužívá se to jednorázově. A nikdo nemáme potuchy, zdali se to používá jednorázově nebo opakovaně, anebo jak často se to používá. A také nevíme, zdali eh, se to potom znovu eh, vlastně recykluje správně a pak o tom dostanete infekci a kdo ví, co se vám stane. A proč tady máme takové velké počty infekcí eh, v nemocnicích? My neustále hledáme nová antibiotika, která nebudou zneužívána. A my to nemůžeme dále schvalovat. Já jsem jednoduchá osoba. Jestliže je něco na jedno použití, tak pro mě je to na jedno použití. A my bychom to neměli nechat na výrobcích. To říkali, komis, to říkali kolegové. A kdo to má stanovit? My nebo komise? My musíme potom také prokázat, proč je to na jedno použití. A potom eh, je to otázka pouze, eh, jak se znovu tisknou peníze. Já bych to neměla říkat takto eh, přímo. A proto já o tom hovořím. A proto já říkám, jestliže někdo dokáže prokázat, že se to dá znovu použít, nebo podnik, tak to může dělat a pak už to není již pro jedno použití od toho dne. A potom se to již nesmí označovat za jedno použití. A potom nemůžeme říci, nebudeme označovat nic. To také nemá smysl, musíte chápat, jestliže v současné době je to označeno jako e, pro jedno použití, ale není to označeno, tak se to stejně znovu používá. Ale my potřebujeme stejit systém. Jestliže najdete nový systém, ale my musíme vědět, co se nikdy nesmí opakovaně používat a to, co je znovu, použivete, co je znovu použitelné. Já se omlouvám za dlouhé expoze, ale já chci ještě říci jedno slovo k paní Lepáš a také k paní Rypaží, eh, která hovořila o PIP skandálu. A my budeme mít neustále skandály, protože kriminální zločinná energie se stále bude opakovat. I když budete mít tisíce inspektorů, kteří budou provádět kontroly, tak přesto přeze všechno tady tato zločinná energie bude existovat. A my musíme zabezpečit, aby testy a také eh, vigilance byla tak dobrá, abychom uzavřeli různé metr, mezery na trhu ale musíme si uvědomit, kdo za to bude platit. Já nechci, aby stát a členský stát a daňoví poplatníky platili za něco, co patří k zodpovědnosti výrobce. Děkuji vám a tím jsme ukončili tento bod. Lhuta pro pozňovací návrhy je 13. květen a my budeme debatovat o pozňovacích návrzích 29. a potom budeme hlasovat 10. července a pravděpodobně bude předložena zpráva na plenárku v září. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu, či k druhé části a nyní má slovo Petr Líze. Eh, takže eh, prosím, Petr Líze, eh, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům, protože jsme se několikrát setkali a to setkání bylo vždy konstruktivní. Paní Berend byla také stínovou zpravodajkou, což znamená, že jsme se dohodli na konzistentním postupu v rámci těchto dvou zpráv. O co se jedná? Ten pojem diagnostické zdravotní prostředky in vitro to je pojem, který skrývá veškeré diagnostické zdravotnické prostředky, které nejsou implantovány do těla. DNA test a další testy například HIV test. To bylo za prvé. Za druhé, bylo by dobré, abychom postupovali obráceně příště, protože my jsme měli workshop, kde bylo právem řečeno, že to není malá sestra eh, zdravotnických prostředků, diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, protože bez správné diagnózy je možná také špatné léčení důsledkem této špatné diagnózy. Z toho důvodu bych byl proto, abychom to pořadí trošku obrátili s tou marou sestrou. Máme podobné problémy jako u zdravotnických prostředků. Existují testy na trhu, které nej, nemají dostatečnou kvalitu. HIV testy například řeknou, že tam žádný virus není, ale ve skutečnosti tam ten virus je. Představte si ty dopady toho a něco takového se stává dnes a denně. Paní Sosata je expertkou na humánní medicínu a zjistili jsme, že jsme jeden vzorek poslali čtyřem různým laboratořím a e, to riziko je skutečně velmi velké, že dostaneme různé výsledky, jako například u hepatidy C. Pan Cabrnoch hovořil také o tom, že je třeba zohlednit subsidiaritu. To udělám velmi rád, ale nesmí to mít za následek, že bychom skutečně schválili rezidua v Evropě. Musíme se dohodnout na nějakém společném postupu. Nechci opakovat vše vše to, co již bylo řečeno ve zprávě paní Roth-Berendt. Komise navrhla značné změny k lepšímu a myslím si, že se nám podařilo pokročit eh, dál. Můžeme to stávající ještě vylepšit, dokonce to vylepšit musíme. Z toho důvodu jsem učinil některé návrhy to, co navrhla paní Rodberen, co se týče kvality oznámených subjektů, tak s ní souhlasím, protože my máme velké nároky na firmy musí být někdo prostě v malém a středním podniku, například, který má ukončené vysokoškolské vzdělání a navíc musí mít čtyř až pětiletou zkušenost. A já tady sdílím tu kritiku ze strany paní Rod Parent. Co se týče těch tří let, o kterých jsem také hovořil, to se netýká schvalování jednoho jediného výrobku. Já mám spíš takové starosti, že pomocí schvalovacího řízení by došlo k určitému prodloužení těch hůd. Eh, když jsem hovořil o tří letech, tak bych eh, to stáhl i na implementaci. Jde mi o to, abychom všechno trošičku zrychlili, tak, abychom dosáhli větší bezpečnosti pro všechny, ale rychleji. Když budeme mít nový projekt u EMA, tak si myslím, že se nám to nepodaří během tří let dostat spolehlivý systém. Z toho důvodu si myslím, že bychom se snažili ten stávající systém vylepšit tak, aby vše probíhalo hladce. Klinické zkoušky, o tom se již hovořilo, etickou komisi, to je něco, co také podporuji. V návrhu zprávy jsem také řekl něco o ochraně mladistvých, hovořil jsem také o lhůtách a bylo by dobré, abychom skutečně postupovali konsistentně. Navrhuji s ohledem na malé a střední podniky, abychom postupovali realističtěji. Například eh, překlad eh, konformity, prohlášení o schodě, ten by nemusel být přeložen do všech úředních jazyků tak aby se ten proces trošičku zjednodušil pro malé a střední podniky. Další kontroverzní téma jsou in-house testy, čili testy eh, přímo eh, v, na klinice nebo prováděné interně. Hovořím také s kolegy a s experty a učinil jsem první návrh, jak eh, bychom mohli postupovat jednodušeji, než to zaznělo v návrhu komise. U in-house testů nejde o to, abychom nechali trh bez regulace. Co se týče eh, diagnostiky, tak by bylo dobré, abychom skutečně měli velmi přísná pravidla. Mohli by existovat některé výjimky pro in-house testy v nemocnicích. Tady by nešlo ale o určitý druh testů. Když máme diagnostické prostředky, tak si myslím, že ta firma, která tyto prostředky eh, eh, vyrobila, takže chci dát také na trh. Z toho důvodu si myslím, že to in-house derogation by neměla být pojata příliš velkoryse. z časových důvodů se budu zabývat pouze dvěma body. Za prvé, eh, komise předkládá celou řadu přenesených eh, pravomocí. Myslím si, že bychom eh, se měli snažit přiblížit se spíše středu. Eh, komisa Bot a jeho spolupraci v GD, spolupracovníci v GD, kteří jsou tady, ty samozřejmě se budou zastávat toho návrhu a nebudou ho chtít změnit. Ale někdy dostaneme také novou komisi, nové úředníky pracující v komise a bylo by dobré, aby ten koncept, který existuje, pokračoval, aby náhle jsme neměli prostě přísnější požadavky, anebo naopak rozvolněně nejrůznější eh, požadavky, když prostě pominou veškeré skandály. Ty základní prvky, které jsou v přílohách, eh, ty by neměly být změněny formou komitologie. A když by měly být změněny, tak pomocí spolorozhodování. A poslední bod, který je nesmírně důležitý v tomto návrhu zprávy, o kterém jsme několikrát diskutovali, je eh, informovaný souhlas. Já jsem hovořil s celou řadou expertů, expertů eh, z Rady Evropy, z OECD, eh, z humánními genetiky kteří se domnívají, že u testů, hlavně DNA, je důležité mít poradenství, protože ty testy jsou někdy velmi špatné, ale i když jsou dobré, tak rámec, ve kterém se používají, je nesmírně důležitý. Ale bohužel existují neseriózní, uh, nabídky, mimo jiné v internetu, že lidé se nachází v dramatické situaci, protože v současném evropském právu není zajištěno, že třetí osoba, ať už je to soused nebo zaměstnavatel, pošle do laboratoře genetický materiál, jako například e, vlas, a e, může se zjistit, zda ten pacient v budoucnosti utrpí nějaké závažné zdravotní potíže. Něco takového musíme vyloučit. Musíme hovořit pomocí expertů také o návrzích, které byly vypracovány. E, my jsme se stínovými zpravodaji hovořili na téma zlepšení, ale v chartě základních práv by mělo stát právě e, informovaný souhlas. A to kvůli tomu, že e, takovéto testy mohou mít dalekosáhlý dopad. Děkuji vám za vaši pozornost a za vynikající spolupráci. Děkuji vám a já jsem přesvědčen, že oba dva zpravodajové se budoucnosti domluví na pořadí a já opravdu je věřím, že se dohodnou zcela mezi sebou. A nyní budou hovořit stínoví zpravodajové k této zprávě. A nyní paní Rodbern. Děkuji, pane předsedo. Já v mnoha bodech souhlasím s panem Lízem. Ča, u části návrhu komise musím říci, že s tímto návrhem tak říkajíc bez dalších výhrad souhlasím. Až se budeme zabývat oznámenými subjekty, tak musíme také zvážit, co uděláme s namátkovými inspekcemi. Zdali to, tuto část budeme muset změnit, zdali se budeme zabývat také s odpovědností a financováním těchto kontrol. A já souhlasím s panem Lízem, že kvalita eh, oznámených subjektů se musí zvýšit neboť to, co požadujeme od firem, to musíme požadovat také od eh, příslušných eh, subjektů, které to schvalují. To nemohou dělat subdodavatele, což by mohla být firma jednoho člověka anebo nějaký jeden lékař. A potom období implementace. Já se domnívám, že tím bychom se měli ještě zabývat a měli bychom to harmonizovat. Pokud se týče časového spoždění, o kterém hovořil pan Líze, já již jsem řekla, že jsem přesvědčena o tom, že i jak jakékoliv eh, jiné postupy nezpozdí přístup na trh a my bychom také v této oblasti měli postupovat podobně. U otázce interních zkoušek a nebo také companion diagnostik. Já jsem tomu možná neporozuměla. Já nejsem přesvědčena, že výjimka komise pro určité interní testy Ne, e, myslím si, že bychom zde měli opravdu postupovat obezřetně. Nejsem si jistá, zdali komise skutečně uh, Eh, to formulovala správně. Já o tom nejsem přesvědčená, že to je správně. Pan Líze hovořil o přizpůsobení in-house testu. To jsou testy, které provedla jedna instituce. A také pan Líze také předložil uh, návrhy na A testy pro terapii pro určitého pacienta. Na to se ještě musíme podívat a také u těch self-testingu, těch autonomních testů, jsem také přesvědčena, že potřebujeme určité změny, ale musíme se ještě s panem Lízem dohodnout, jak bychom to provedli. A pokud se týče oblasti působnosti, o té pan Líze nehovořil. On je toho názoru, že komise zapomněla že také neutrogenetické texty, te, testy by měly být zahrnuty, ale já zde poněkud váhám. O tom mě musí ještě také přesvědčit. A nyní potom se to týká také aktů v přenesené pravomoci, neboť víte, že v minulosti jsme vždy dbali na to, aby komitologie byla pokryta příslušnou legislativou, ale nyní Lisabonská smlouva změnila právní situaci a také naši dohodu s komisi a já tedy dokážu akceptovat delegované akty v přenesené pravomoci. Takže se musíme podívat na to, kde akty přenesené pravomoci mají smysl, neboť my si musíme uvědomit. Legislativní postup, i když má pouze tři eh, tři články, e, projde tímto s touto sněmovnou nej, e, nejdříve za rok. Nejdřív to přijde do parlamentu, potom to jde do výboru, potom jsou jmenováni zpravodajové, potom zpravodajové příslušné zprá, e, čas, v příslušném čase zpracují zprávu a v podstatě to vždy trvá 9 až 12 měsíců a to je potom velice těžkopádný a pomalý postup. A někdy chceme postupovat rychleji. Proto vás žádám, kolegové, abyste se podívali na to, kde potřebujeme být flexibilnější také v zájmu pacientů. A proto se domnívám, že i přísná pravidla platící pro aktiv přenesené pravomoci jsou dostatečné. Děkuji a nyní kolegyně Taylor. Good morning, chair. Um, Děkuji. Děkuji panu Lísemu za jeho návrh. Je tam několik změn, které podle mě zlepšují text komise a pak je tam pár věcí, které podle mě nejdou úplně tím správným směrem. Uh, a u některých změn zatím nejsem jistá. Uvedu jen tři body, protože času je málo. Pokud jde o klinické důkazy, tak eh, jsem ráda, že se doktor Líze snaží vyjasnit eh, strukturu toho návrhu. Podívám se ještě na kapitolu 6, eh, tam by mě zajímaly větší detaily, aby opravdu zúčastněné strany pochopily, proč je důležité plnit tyto požadavky. Bylo by důležité, aby uživatelé měli dostatečné klinické důkazy k tomu, aby mohli přijímat eh, informovaná rozhodnutí. Etické důkazy to je také důležitá věc, na to se ještě podívám do detailu. Jsem ráda, že také zachovává jádro návrhu komise. Pokud jde o ty in-house eh, kontroly, tak tam si nejsem úplně jistá to eh, vyloučení určitých eh, přípravků nebo tedy prostředků, které se používají k tomu, aby se zjistilo, zda pacient eh, není vystaven nějaké chorobě, která může způsobit jeho smrt. Tak já si myslím, že to by platilo především u vážných, nebo tedy vzácných nemocí, to by bylo nerentabilní pro eh, výrobce. A potom tam máme takové choroby jako prasečí chřipka, to je také dobrý příklad. Potom článek 14, eh, tam je dobře, že se ponechává větší flexibilita. Pokud jde o zdravotnické instituce, nejsem si jistá, jestli je to dost, ale je to krok dobrým směrem. Pokud jde o samotestování, tak eh, jsou zde určité obavy, pokud jde o diagnózu stavu, které by mohly vést k nějakým psychickým útrapám. Nejsem si jistá, zda je dobré mít tam nějaké podmínky pro genetické testy a samotestování na úrovni EU. Měl by platit princip subsidiarity, aby se zakázaly určité testy protože kdyby tam byly určité podmínky, které by byly vydány na evropské úrovni, tak by to mělo zásah vlastně do testu subsidiarity, nebo tedy do subsidiarity. Například ehm, některé státy, jako Velká Británie, tak tam platí u dětí od 16 let, že už mohou dát souhlas. Pak se tam rozšiřuje definice na lifestyle test. Já se na to ještě podívám, protože zatím úplně nevím, jak se na to, jak se k tomu postavit. Měly by se tam také zahrnout testy, které určí predispozici pacienta k určitým chorobám. Na to se ještě musíme také více podívat. Jedná se o predispozice nebo riziko sklonu k určitým eh, chorobám, které neohrožují život. Těším se na stanovisko stínových zpravodajů k těmto otázkám, které jsem zde v rychlosti načrtla. Děkuji. Děkuji, Margarete Augen. Dobrý den, Matiasi, dnes budu hovořit dánsky. Nejdříve bych chtěla poděkovat Petrovi Lízemu za dobrou práci a také za spolupráci s námi při přípravě. Původně jsem si myslela, že to je taková e, snadná záležitost, kterou rychle zvládneme, ale pak se ukázalo, že to opravdu snadné není. A proto jsem e, ráda, že jsme byli tak dobře zapojeni do zpracování zprávy. A nyní několik konkrétních věcí. Opravdu má smysl rozlišovat různé testy, neboť vznikají různé situace a my zde potřebujeme daleko lepší poradenství, lépe řečeno pacienti potřebují lepší poradenství u self-testů, protože tady existují právě ony největší výzvy a to pan Líze dobře pozná popsal. My jsme také rádi, že eh, Petr Líze eh, to chce pojmout pragmaticky, že eh, nechce implementaci protáhnout o pět let a nevím, na co potřebuje komise tak dlouhou dobu. Tak, jak bylo řečeno, trvá to stejně již dlouho a proto se musíme postarat o to, aby to nyní pokračovalo kapku rychleji je jasné, že také musíme zapracovat do této zprávy informovaný souhlas. Musíme také vedle klinických zkoušek mít na paměti další věci, protože je to stejná problematika. Vy se zajisté se divíte, proč stále hovořím o transparentnosti. V minulé diskusi se o transparentnosti té takřka nehovořilo. A transparentnost je klíčová. My musíme zabezpečit, že u produktů, které se dostanou překotně na trh, tak aby, aby celý postup byl transparentní. Nezávislí experti samozřejmě tento přístup mohou ještě prověřit. To by byla potom taková prevence. Když bychom od počátku zabudovali tuto pojistky a uzavřeli všechny mezery hned na začátku. A tato důvěra je mezi lékaři a pacienty nutná, neboť v, i v Německu se nyní zahajuje proces transparentnosti, kde to zatím nebylo tradicí. My musíme zabezpečit celý proces a musí být tento proces zajištěn a mít zabudovány své příslušné záruky. My jsme také pro pre-market approval neboť některé produkty představují příliš velké riziko. my nesmíme dát možnost pro to, aby byly špatné výsledky testů utajovány. A potom se ptám, zdali oznámené subjekt ty budou také tou, mohou být tou pojistkou. A jde o to, abychom měli tedy dvojí vrstvu, ale nejdůležitější je, mít transparentnost od počátku. Když máme e, oznámené subjekty tak to transparentní není. Prostě pro mě je otevřenost a transparentnost největším statkem. Děkuji. Eh, A nyní kolega Cabrnoch. Chceš? Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já v tom budu se snažit být velmi stručný. Na prvním místě bych chtěl poděkovat zpravodaji a ocenil jak jeho spolupráci s ostatními stínovými zpravodaji, tak také skutečnost, že jeho návrhy bez pochyby zlepšují návrh předložený Evropskou komisí. Rád bych podpořil zpravodaje v jeho tendenci obezřetného přenášení pravomocí na komisi jako takovou. Rád bych zdůraznil, že i v tomto případě, stejně jako v případě minulé směrnice, minulého nařízení, musíme hledat vyváženou, vyváženou pozici mezi kvalitou a bezpečností na jedné straně a dostupností a finanční udržitelností zdravotní péče na straně druhé. Domnívám se, že pokud chceme podporovat moderní poskytování zdravotní péče, musíme na jedné straně podporovat high-tech medicínu, tedy vysoce specializovanou a vysoce odbornou péči v centrech, ale na druhé straně také širokou prevenci a poskytování e, značného rozsahu zdravotní péče v péči primární. A proto bych chtěl, abychom také podporovali provádění bezpečných a kvalitních testů samotnými pacienty v rámci screeningových a preventivních programů a také, abychom podporovali další rozvoj, pochopitelně kvalitního, testování přímo v ordinacích lékařů primární péče. Děkuji. Vielen Dank, Alda Susa. Děkuji. Takže eh, tím jsme uzavřeli eh, seznam řečníků a prosím komisi. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také poslancům za možnost vyslechnout si jejich názory. Souhlasím s tím, co zde zaznělo, že bez ohledu na pořadí těchto bodů se jedná o srovnatelně důležité návrhy a tak k nim komise také přistupovala. Ceníme si spousty věcí, které zde zmínil zpravodaj i stínový zpravodajové. Já se zaměřím na ty, které zde zaznívaly nejčastěji. Především, když přijde na posílení oznámených subjektů, o kterém hovořil pan Líze, to též platí, nebo tedy platí to též jako o klinických eh, testů. Musíme se podívat na to, která ustanovení je třeba posílit. Pokud o ty klinické testy, jsem velmi ráda, že pracujete se zpravodajem pro klinické testy, protože to musíme uvést do souladu. Pokud o ty velmi citlivé otázky ohledně informovaného souhlasu, především u určitých testů, například testů DNA, tam komise také k tomu přistupuje velmi obezřetně a myslím, že jakékoliv vylepšení by stálo za to a my bychom ho uvítali, protože chceme, aby to bylo opravdu v pořádku. Především, když vidíme, že se takovéto druhy testů budou do budoucna ještě více rozvíjet. Pokud jde o testování in-house, tak tam chápeme, že by bylo dobré, aby toto testování podlehalo také požadavkům do nařízení. Pokud jde o lifestyle testing, tak tam taky chápeme, že by bylo třeba vyjasnit, co by spadalo pod definici zdravotnických prostředků, takže tam by bylo dobré vylepšit definici, pokud jde o přechodná období. Samozřejmě všichni chceme, aby přechodné období bylo co nejkratší, aby se ty věci začaly uplatňovat co nejdříve, ale je zásadní, abychom to opravdu udělali dobře. 18 měsíců, která, které by tedy umožnilo registrovat eh, všechny tyto prostředky, to by bylo opravdu důležité. Kdyby se zkrátilo toto přechodné období, bylo by to v rozporu s naším cílem. Jedním z návrhů je ponechat to, až eh, budou tyto certifikáty k dispozici. To vám tedy také ponechám k uvážení. Je třeba také zajistit eh, kontinuitu. My nevycházíme z toho, na čem se dohodl zákonodárce, nebo tedy jen z toho mohu vás ujistit, že zajistíme kontinuitu. Někdy v přenesené pravomoci bývají rychlejší než rozhodnutí, nicméně ponechám to na zákonodárcích. A na závěr má slovo zpravodaj. Děkuji. Děkuji stínovým zpravodajím, děkuji komisi a děkuji panu zpravodajovi. Je nesmírně důležité, co řekla paní Dagmar Rodberg ohledně in-house test. Nemělo by to mít za následek snížení kvality, ale když průmysl není schopen nebo nechce dát na trh testy, tak musí lékaři v nemocnicích pracovat na jiných možnostech existují různé názory k tomuto tématu a ty musíme skloubit dohromady. Pan Pekatela řekl, že to, co je bylo připraveno, je nedostačující. Ostatní říkají, že to jde možná příliš daleko, takže se můžeme dohodnout na společných pozměňovacích návrzích. Co se týče oblasti použití. Ptal jsem se Dagmar Berens a jiných stínových zpravodajů. A myslím si, že je důležité mít testy, které něco vypovídají o fyziologických postupech v lidském těle, protože když je budeme mít, tak eh, můžeme určit další léčebný postup, ale kdo má třeba závažnou nadváhu a lékaři mu řeknou, musíte zhubnou, protože jinak budete mít eh, důsledky, tak když bude test, který je proveden, neseriózní a ta firma, která propaguje tento test, to nemá proskoušeno, tak může dojít k závažnějším chybám anebo zdravotním poruchám, než kdyby jsme se polehli na nějaký vynikající test. Musíme znát biologický postup v lidském těle a z toho důvodu je důležité, abychom obezřetně postupovali. Někteří hovořili o tom, že podporují pozměňovací návrhy, byli to někteří stínoví zpravodajové a také komise. Becca Taylor hovořila o tom, zda se jedná o subsidiaritu nebo ne je jasné, že právě z Velké Británie eh, pochází eh, tato otázka, protože Británie měla velké potíže eh, s chartou, základní chartou lidských práv když někdo řekne informovaný souhlas, tak to nechceme ve Velké Británii, ale myslím si, že my jsme se na tom dohodli, takže jako takový by tento akt měl být právně závazný v Evropské unii. Charta základních práv jasně říká, že tam, kde je Evropská unie, tam platí tato charta. Tam neexistuje možnost, ale tam existuje povinnost provádět takovýto informovaný souhlas. Takže musíme se zaměřit na to, aby když genetický test probíhá zcela normální metodou, a nebo když nějaký lékař provede diagnózu pacienta v nemocnici, tak e, nejde o to, abychom měli nějaký komplikovaný postup, ale je, jde o to, aby prostě jsme třeba 20 leté osobě nezdělili, že má závažné onemocnění, což by mělo e, e, dopad na jeho další průběh života. Musíme mít skutečně k dispozici závazné výsledky genetických testů. A na závěr transparence, ano, transparenci potřebujeme musíme mít e, analogové postupy, jako u genetických testů. A e, Market e, hovořila o tom, že prostě je třeba konzultovat vždycky experty, tak jak je někdy zveme do parlamentu, ale jak, jakým způsobem musíme postupovat, abychom zajistili e, maximální i bezpečnost a aby nedocházelo k předávání údajů o pacientech dál. Protože kdybychom veškeré data pacientů předali dát, tak přestože pacienti, kteří mají nějakou eh, specifickou chorobu, jsou nejsou pod jménem udáváni, tak se může s velkou námahou dát zjistit, o jakého pacienta se jedná. A někteří říkají, že Údaje se používají proto, aby bylo ukradeno duševní vlastnictví k některým eh, vynálezům či patentům. Musíme eh, ochraňovat eh, osobní údaje pacientů, musíme ochraňovat duševní vlastnictví a nelze ale někdy skutečně zadržovat data v případě, že e, předávání těchto dat by mohlo pomoci pacientovi. A bylo by dobré, aby v tomto slova smyslu jsme spolupracovali. Děkuji, děkuji e, Petru Lízemu. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 13. do 12 hodin. Děkuji také eh, paní Ruth Berendové. Budeme hovořit eh, o těchto návrzích a 10. července eh, budeme probírat tuto zprávu na plenárce. Postupujeme dál se zprávou eh, pana Holga Krámera. Jedná se o užitná, lehká užitková vozidla. Ti, co se nechtějí zúčastnit této debaty, mají možnost opustit tento sál. Jinak jste všichni samozřejmě zváni zůstat v tomto sále. A poprosím pana zpravodaje, aby byl tak laskav a provedl úvod do této tématiky. Děkuji vám, děkuji vám za eh, vaše vyzvání diskutovat eh, o lehkých užitkových vozidlech. Toto téma je trošičku ve stínu eh, diskuzí o vozidlech jako takových. My e, jsme se nechali trošičku času, abychom odpoutali debatu od e, automobilů jako takových a e, skutečně se zaměřovali na lehká užitková vozidla. Doufám, že se nám podaří získat většinu, protože budeme moci také přezít některé aspekty, které již existují, nemusíme vynalézat opětně kolo. Samozřejmě nechci předbíhat diskuzi a máme o hodně méně pozměňovacích návrhů, 128 jich je, což je skutečně spíš taková spodní úroveň v porovnání s ostatními návrhy. Možná, že je to poukaz na to, že se nám podařilo skutečně nalézt kompromisy v době ještě před hlasováním. Hlavní takové prvky o kterých bych chtěl hovořit, jsou následující. Na rozdíl o e, automobilech, tak máme určité návrhy, které vedou k s intenzifikaci určitých vozidel, snažíme se to be conform, existují také otázky, ve kterých se ptáme, zda bychom měli již nyní hovořit o ustanoveních po roce 2020, protože eh, někteří mají eh, návrh, že ano, někteří hovoří o tom, že bychom se tomu měli věnovat až eh, po roku 2200. Co se týče dodávek venů, tak si myslím, že tady Někteří říkají, že by mělo dojít k úplnému vyškrtnutí některých pozměňovacích návrhů, protože některé začnou platit právě, nebo budeme o nich diskutovat až do doběhnutí roku 2020. U e, osobních automobilů existují určitý kompromis pro testovací cyklus jízdní cyklus. Ten by mohl být také přizpůsoben eh, nákladním malým dodávkám. Stínový zpravodaje s těmi bychom mohli dosáhnout určitého kompromisu. Napřed bych spíše vyslechl kolegy, co říkají těm pozměňovacím návrhům a teprve potom na závěr bych provedl zhodnocení. Jetzt E A nyní bude hovořit pan Tatarela. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je důležité počkat na výsledek schůzky stínových zpravodajů, ze které vzejdou kompromisy, alespoň doufám. A myslím si také, že je důležitý také výsledek hlasování o zprávě kolegy Olmera. Pokud jde o mě, tak eh, musíme říci, že cíl 147 gramů na kilometr to nebo tedy na metr čtvereční, to podle mě není k vyjednávání. A o tom bychom měli přesvědčit i ostatní kolegy. O ostatních problémech se zmíníme velmi stručně. Pokud jde o superkredity, tak eh, si myslím, že je to platný nástroj, aby se podpořil rozvoj elektromobilů. Takže zde nevidím nutnost přerušit v roce 2015 superkredity. Chci zdůraznit, že užitková vozidla nebo tedy podniky, každý rok věnují 26 miliard eur na výzkum a vývoj. Pokud jde o nový testovací cyklus, tak já chápu stanovisko Evropské komise, ale myslím si, že by bylo problematické přistoupit na zavedení nového testovacího cyklu, který zatím ještě není aktivní na trhu a navíc ještě nebyl ani otestován v praxi. I zde jsou už předložené pozměňovací návrhy, které žádají, aby komise do roku 2017 definitivně zavedla nový testovací cyklus, a zamyslela se také na definováním, nad definováním nových cílů po roce 2020 na základě nového testovacího cyklu. Chápu také stanovisko zelených a socialistů, ale je podle mě dnes předčasné, za současné situace, kdy automobilové odvětví prochází všude, v Evropě, krizí, tak je předčasné přemýšlet o cílech eh, po roce 2020. Myslím si, že tam bychom k tomu měli přistoupit poněkud obezřetněji a eh, zbytek se uvidí podle těch dvou výsledků, které jsem zmínil v úvodu. Děkuji vám a jako další bude hovořit Marieta Olsko. Děkuji. I já bych ráda poděkovala Holgeru Kramerovi za jeho práci. Další zpráva o automobilech. Zatím jsme neměli příležitost eh, prodiskutovat to se stínovými zpravodaji, takže je těžké, pane předsedo, mít nějaké přesnější, konkrétnější komentáře. To bude záležet eh, na tom, jak se bude naše práce vyvíjet. Já jsem eh, velmi dobře poslouchala to, co říkal pan Kramer a v celé řadě věcí s ním souhlasíme. Lehká užitková vozidla je třeba řešit odděleně od osobních automobilů. Není to tedy stejný druh vozidel. Slouží k jiným účelům. A zároveň když budeme vycházet z rozhodnutí, která už byla přijata u osobních eh, automobilů, tak to může mít určitý přínos. Například pokud jde o testovací cyklus. Měl by to být stejný testovací cyklus u lehkých užitkových vozidel jako u osobních automobilů. To v zásadě asi je věc, která by měla platit. Ale nemůže být, nemůžeme být slepí Nemůžeme zavírat oči před hospodářskou krizí. Musíme si uvědomit, že tato hospodářská krize nás tíží po celé volební období. Tíží, zatěžuje naše hospodářství a zasáhla opravdu plně všechna průmyslová odvětví. Nicméně nemůže to vytlačit všechny politické projekty a nemůže to eliminovat všechny průmyslové ambice. Ztratili jsme dlouhodobou konkurenceschopnost, nebo ztratili bychom dlouhodobou konkurenceschopnost a nedostali bychom svým klimatickým cílům, kdybychom nic nedělali. Je tedy dobré přečíst si pozměňovací návrhy, které byly předloženy ke Kramerově zprávě. Jsou to pozměňovací návrhy, které usilují o to, abychom zvýšili své ambice, pokud jde o ochranu klimatu. A já si myslím, že to musí být skutečně naše červená linie. Komise ve svém návrhu je mnohem méně ambiciozní, pokud jde o lehká užitková vozidla. A mně je to trochu líto, protože to ovlivní pokračování naší práce. Myslím si, že ambiciozní pozměňovací návrhy, které budou usilovat o to, aby byly splněny požadavky vyplývající se strategie EU 2020 a které jdou i po rok 2025, tak to je velmi důležité Víme, že je pro nás velmi důležité, abychom měli dlouhodobější perspektivu, abychom eh, se nezastavili v roce 2020, ale abychom byli mnohem konkrétnější ve svých cílech. Super kredity. Já si myslím, že to je takové mazivo. Myslím si, že je to bod, eh, o kterém bychom měli diskutovat. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji vám. A jako další Karl Schlüter. Děkuji. Já nerozumím tomuto stanovení na 147 gramů. Tady se vycházelo z, ze stávajících předpokladů a tady šlo o to, aby malé podniky a živo, živnostníci eh, měli menší náklady na jízdu. A mm, tady se hovoří o tom, že bychom měli také snížit eh, také náklady automobilového průmyslu. Já tady chci citovat Kennedyho, který hovořil o krizi, kterou musíme využít jako příležitost. My bychom neměli propásnout tuto příležitost. Právě, právě krize nás povede k tomu, že musíme šetřit a potom je snadnější investovat v době krize než v době růstu. Takže v krizi máme opravdu příležitost investovat do moderních technologií. Kdo si bude kupovat tyto užitková vozidla, jestliže budou mít velkou spotřebu? Nikdo. E, maximálně někdo to bude kupovat v Ázii, ale ani oni nechtějí plývat, plítvat penězi. Jestli se domníváte, že když snížíte standardy, takže prospějete průmyslu, tak to není. E, to tomu není tak. A pokud se týče superkreditu, tak stávající legislativa je nevyžaduje, nikdo je nebude požadovat, takže proč to všechno ještě komplikovat další kontrolou a režimem, který nepotřebujeme? Možná, že kdybychom si stanovili ještě vyšší úroveň, pak bychom potřebovali superkredity, ale se stávající situaci nepotřebujeme. A pokud se týče zkušebního cyklu, tak eh, jestliže eh, uvedené emise jsou o 23% nižší, než co se stanoví, tak to je jsou vyšší než to, co se říká v jednotlivých ustanoveních, tak tady mateme spotřebitele. My musíme zabezpečit, abychom měli správné zkušební cykly, protože spotřebitel musí přesně také musí odhadnout, kolik za benzín v průběhu životnosti auta zaplatí. Já tady nevidím žádný konflikt mezi ekonomickými a ekologickými zájmy a hodnocení dopadů to potvrzuje. Proč bychom měli plývat penězi. Je zajímavé, že pravice v tomto parlamentu chce zvýšit náklady pro průmysl a to je špatná průmyslová politika, kterou bychom měli opustit. A nyní Martin Kellenen. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si s potěšením vyslechl přítele Karla, ale musím říci, že se úplně zcela mílí. Eh, užitková vozidla, to jsou užitková vozidla, nejsou to osobní vozidla, často mohou být také, mohou, jsou kupovány eh, a majiteli, které je používají provozové parky a také často nemusí být tak vybaveny a vychází se e, především také z nízkých provozních nákladů. Takže tady na ta e, osobní auta není tak velký tlak, ale tady jde o to, e, aby výrobci užitkových vozidel uh, Eh, vyráběli menší eh, užitková vozidla. Ale potom, jestliže tato vozidla budou menší, potom lidé budou mít eh, dva vozy a proti tomu by zelení měli být. A já si tedy nedomnívám, že Karl má pravdu. Pokud se týče cíle emisí, tak tady já bych také chtěl poděkovat Holgrovi za jeho zprávu. Já si myslím, že jeho rozhodnutí zachovat hodnotu 175 gramů a v roce 2020 147 gramů je správný cíl. Já jsem také byl eh, jeden ze zpravodajů, kteří stanovili tuto zvláštní hodnotu 147 gramů a my jsme bolestně dospěli k tomuto cíli a já se nedomnívám, že bychom tento ctižádostivý cíl měli měnit. Podíváte-li se na název zprávy, tak tady jde o tom, jak na, dospějeme ke způsobům, jak bychom tohoto cíle docílili. A je to opravdu Eh, velice naléhavý cíl a eh, říkáme, že se v roce 2020 uspoří 15 milionů emisí. A takže bychom opravdu neměli tento návrh zprávy měnit. Především v době krize eh, budeme mít v roce 2013 pravděpodobně nejnižší prodej vozidel. Uzavírají se další automobilky a my bychom neměli automobilovému průmyslu dále stěžovat život. A mnoho výrobců právě přichází o peníze u malých vozidel. A pokud se týče konkrétních aspektů, já jsem rád, že výjimky eh, eh, výjimečné podmínky odlišují určitá ustanovení a já jsem také předle, eh, předložil návrh, aby pro malé eh, výrobce se eh, prosadilo zjednodušené řízení a to se týká výrobců, kteří eh, vyrábějí méně než 1700 vozidel a jsou to výrobci, které vyrábí méně tedy než 1% a těmto, tímto způsobem bychom mohli malým výrobcům ušetřit 1000 euro za rok. My jsme proti pozměňovacím návrhům, které nehodlají akceptovat návrh komise a komise také ví, že musí vycházet aktérům vstříc a my ji v tom obhajujeme. Pokud se týče testování zkušebního cyklu, tak tady se navrhuje nový zkušební jízdní cyklus, ale já bych byl tady opatrný. Já si myslím, že současné požadovky jsou dostatečně přísné. Někteří kolegové jsou pro stanovení jiného zkušebního cyklu, ale já bych byl tady opatrný já si myslím, že bychom neměli nyní se podepisovat pod přísnější cíle právě proto, že se nalézáme v krizovém období. Takže já bych ještě jednou chtěl poděkovat Holgerovi za jeho zprávu a těším se na další spolupráci s ním na dalších kompromisech. Dříve než přijde na řadu kolegyně Vils, ta kolega Schritter má na 25 sekund ještě slovo, protože se o něm vícekrát hovořilo a měl by mít možnost zareagovat. Martin Kelegen se těší. My dear friend Martin, I also enjoy listening to you. Já, Martina, tě taky velmi rád poslouchám, ale zde se asi uh, eh, mílíte diskutujeme o tom, jak velká je ta užitečnost. My vždycky podporujeme inovace. A když budeme mít nízké standardy, tak podporujeme nepříliš dobré inovace. Žádné auto nebude zakázáno, pouze bude muset platit pokutu, když bude mít vyšší emice. To je vše. Další řečník, Sabine Vels. Vielen Dank. Děkuji u tohoto téma máme opět stejnou diskuzi jako u osobních vozidel v minulých letech. Vždycky, když se hovoří o osobních vozidlech nebo lehkých užitkových vozidlech, tak někteří kolegové si myslí, že eh, nelze předkládat výrobcům nějaká ještě přísnější pravidla. Já si myslím, že máme čím dál tím více lehkých užitních, užitkových vozidel. Když chceme dosáhnout ale lepšího životního prostředí, tak právě tento sektor se musí více snažit protože e, to zadání je skutečně velmi slabé, takže výrobci ho mohou bez jakýchkoliv obtíží splnit. Jsem optimistická, že toto nařízení může být pomocí revize vylepšeno, ale k tomu patří nejen hraniční hodnota pro rok 2500, protože si myslím, že nyní s ohledem na jednotlivé modelové cykly by sem se, bychom se měli zabývat již nyní těmito eh, novými modely. Čím ekologičtější bude užitné vozidlo, tak o to méně benzínu bude spotřebovávat. A eh, to by se mělo skutečně v novém znění vyjádřit. Superkredity, to není nic jiného než skrytá podpora výrobců a to k tíži spotřebitelů. To musíme změnit. Děkuji, děkuji. I nadále pokračujeme v pozitivním duchu. Pan Krama, já bych se chtěl zeptat paní Vils, odkud berete to, co jste řekla, odkud berete tyto události, že jakékoliv prostě zadání pro výrobce je skutečně příliš slabé? Chcete odpovědět, paní Vils, na to? Ano, ráda, protože celková diskuze týkající se hraniční hodnot zbuzuje dojem, že je nedostatečné, když jsou vůbec stanoveny nějaké hranice. To je to, co vyplývá z diskuze. Já jsem pro velmi přísné hraniční hodnoty, které mohou dodržet eh, výrobci, ale musíme také učinit nátlak na výrobce, protože jen tak bude lepší technologický vývoj a o to více budeme moci uspořit eh, na nákladů. Takže <laughs> děkuji za tuto modrou kartu. Pila Juso tady stojí, Karl Heinz Florec a Judith Merkel. Tím uzavírám seznam řečníků a prosím o další. Pilar, Pilar Ayuso. Děkuji. Hovoříme zde o průmyslovém odvětví, které je pro Evropu velmi důležité. Vynaložili velké úsilí, inovovali a velmi dobře plnili své cíle. A proto si myslím, že u takovéhoto průmyslového odvětví na ně nevynakládáme tlak jen proto, že chceme, ale chceme, aby se zlepšilo životní prostředí a ten tlak na toto velmi důležité odvětví nebylo příliš velký mě trochu překvapuje, že něco, co bylo schváleno v roce 2011, se teď znovu pozměňuje. Myslím si, že to není dobré pro průmysl. Průmysl potřebuje mít čas na to, aby mohl naprogramovat svou, prů, svou produkci, své investice, inovace a tak dále. A s těmito změnami každé dva, tři roky to je opravdu složité. Plně souhlasím s tím, co říkal pan Kramer v obecných liniích. Musíme počkat, až budeme mít uh, nové testovací cykly, které budou harmonizovány na mezinárodní úrovni, abychom mohli začít hovořit o cílech po roce 2020. Proto tedy počkáme, zůstaneme u těch 147 gramů, které jsou naplánovány pro rok 2020 a teprve později budeme mít více argumentů pro to, abychom mohli hovořit z dlouhodobějšího hlediska, aby mohl si průmysl naprogramovat své inovace. Superkredity plně souhlasím se superkredity po roce 2016, ale mělo by to být 70 5 gramů, protože kdyby to bylo těch 50 gramů, tak by to byly pouze elektromobily, do těch 75 by se vešly i hybridní vozy. Takže ne více cílů po roce 2020 a zachovat superkredity. To jsou ty hlavní věci, které jsem chtěla říct. Děkuji. A nyní Karl Heinz Florenz ten druhý Karl by také chtěl odpovědět panu Kalnovi. Ano, já bych ti také chtěl udělat kompliment. Ty jsi věrný své linii. Všechno, to, co si řekl dnes, si vlastně již několikrát opakoval v minulosti. Ano, to lze dělat, ale je třeba akceptovat, že došlo k období, že automobilový průmysl opravdu překonal veškerá očekávání. Oni se nám smějí, jestliže stanovíme hodnoty ve výši 95 gramů nebo 140 47 gramů. Oni tedy dokáží daleko více, ale my přesto trváme na těchto cílech pro, roce, pro rok 2020. Ale měli bychom se poučit. My jsme eh, se poučili a automobilový průmysl totiž v minulosti říkal, my potřebujeme čas a tak dále a proto také jim stanovujeme čísla a limity pro rok 2020, ale já musím říci, že tato čísla opravdu jsou slabá a to jde také na adresu komise. V generálním ředitelství se měla předložit odvážnější čísla, neboť automobilový průmysl to bez problému zvládne levou zadní a také to považuje za šanci a nyní dnes a ani odpoledne při hlasování bychom neměli vyměknout a neměli bychom se řídit nějakými lobistickými dopisy. Oni ty, tato, tyto cíle zvládnou. A já nesouhlasím s tím, když se říká, dnes jsme v krizi a v krizi se to nesmí dělat. Pak do roku 2025 máme 12-13 let. Když pak krize neskouší, neskončí, tak budeme mít úplně jiné problémy. Právě krize jsou příležitostí pro inovaci a právě proto bychom se do toho měli pustit. Máme ještě hovořit o zkušebních cyklech, teď to je směšné a musíme to změnit a musíme to změnit my. V Německu se každý den vyrobí 10 tisíc aut a všechna mají všechna mají nesprávné hodnoty spotřeby. Takže my bychom to měnit neměli. Já podpořím kompromisy a k konci, milí Martine, v roce 25 budeme oba dva důchodci, přijdeme sem z holí a zjistíme, že automobilový průmysl plní tu dolní hranici těchto 60, 68 gramů. Já e, tě považuji za sympatického člověka, ale politicky s tebou nemohu souhlasit. A nyní Judith Merkis. Eh, voorzitter, ik wil eigenlijk alleen maar zo min of meer me aansluiten bij de vorige sprekers als het gaat over de tests en om aan te geven. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla navázat na to, co zde říkali ostatní ohledně testovacího cyklu. Podívejte se na tyto noviny, je to na první stránce. Titulek je Podvody u testování vozů. Brusel nám do toho vnese pořádek. Otázka je, že si musíme vyjasnit, eh, že potřebujeme opravdu spolehlivé informace, že ty výsledky testu musí být opravdu pravdivé, ale zatím tomu bohužel není tak testy se různým způsobem opravují, upravují a ty výsledky vůbec neodpovídají pravdě. Já si myslím, že bychom mohli postupovat mnohem rychleji. Myslím si, že by bylo opravdu na čase, abychom směřovali k tomu, že budeme mít jeden evropský orgán, který bude zodpovědný za ty testovací cykly. Superkredity, to je špatná motivace. Odměňujeme samozřejmě ty, kteří jsou nejinovativnější, ale podporujeme, protože nejsme dostatečně přísní, i ty, kteří zase nepostupují tak moc rychle. Takže ty superkredity, to je dobrá věc, ale zároveň potřebujeme také díky těm superkreditům podpořit více lidí. Proč bychom nevytvořili nějaký systém bonus-malus? kde by byly negativní a pozitivní body, které by potom eh, byly předmětem superkreditu, když se budou dodržovat eh, přísnější normy v oblasti inovací. Já si myslím, že je dobré podpořit ty, kteří jsou v čele, ale i ty, kteří jsou na dalších příčkách. Děkuji kolegyni Merklova a Možná, že jsme byli ambiciozní, ale když se podíváme na ostatní regiony ve světě, a to v mnoha oblastech, tak si myslím, že Evropa ztrácí, pokulhává. Předevčírem tady byl pan Steiner, šéf Světového ekologického programu, a ten nám skutečně hovořil do svědomí. A my nejsme skutečně pionýrem, naopak ztrácíme půdu pod nohama. Náš průmysl přestává být konkurenceschopný. Takže musíme se snažit postoupit ku předu. A teď eh, jsem skutečně napívat, eh, co nám řekne komise a potom se přihlásí pan zpravodaj. Die Kommission, bitte, please, Philipp Komise, prosím. Thank you. Um... Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Kramere, za to, že jste schrnul celou řadu pozměňovacích návrhů. Děkuji i všem ostatním poslancům, že předložili tyto četné pozměňovací návrhy. Rád bych začal u toho, cíl 147 pro rok 2020. My bychom měli jako komise potvrdit dosažitelnost eh, tohoto cíle. My jsme to udělali. Měli jsme hodnocení dopadu, které jasně ukazuje, že je to možné díky současným technologiím. Nicméně komise nerozhodla, že předloží nový návrh, protože máme omezený mandát a také protože jsme se na tom dohodli teprve nedávno a myslím si, že musíme dát eh, průmyslu určitou jistotu. Když se dohodneme na nějakém čísle, musíme se ho držet. Jinak eh, průmysl bude spochybňovat naše rozhodnutí. Jak říkal pán Kalanan, to on projednal právě toto číslo 147. Byla to jedna bouřlivá noc ve Štrasburku, pokud si to dobře pamatuju. Proto to číslo 147 je číslo, kterého bychom se měli dále držet. Pokud jde o dlouhodobější hledisko, jak víte, komise má různé politické dokumenty, například Bílou knihu pro dopravu nebo cestovní mapu pro nízkouhlíkovou ekonomiku. Je jasné, že všechny všechna odvětví musí vyvíjet úsilí o snižování emisí CO2. Především Bílá kniha o dopravě říká, že do roku 2030 je třeba snížit tyto emise o 20% a o 60% do roku 2050. Proto by komise co nejrychleji zrevidovala tento text. Musíme dát průmyslu jistotu. Samozřejmě musíme ale pochopit eh, že je třeba stanovit i cíle do budoucna. To je pořád ještě otevřená otázka. Nicméně stanovit eh, cíl do budoucna, to není tak jednoduché. Musíme se podívat na to, jaké asi technologie budou na trhu mezi lety 2025-2030. Proto bychom chtěli provést revizi poměrně brzy a vrátit se k tomu a předložit nové cíle, pokud to bude do budoucna vhodné. Otázka superkreditu. Především, my jsme nenavrhli pokračování režimu superkreditu pro z několika důvodů. Současné údaje ukazují, že návrh pro rok 2017 je na cestě, na dobré cestě, že ho bude tedy dosaženo. Takže si nemyslíme, že bychom potřebovali další motivaci pro to, aby byly na trh uváděny vozy, které mají nižší emise, protože výrobci už je uvádějí. Takže těch 147 gramů je možno dosáhnout eh, s menšími náklady než jsme si původně mysleli, takže proto tedy nepotřebujeme superkredity. Pokud jde o testovací cyklus, já Souhlasíme vřele s panem Kramerem, který říká, že na čem jsme se dohodli pro osobní vozy, to by se mělo vztahovat také pro užitková vozidla. Já si myslím, že to má smysl. Neměli bychom zatěžovat naše výrobce dvěma různými systémy pro podobné vozy, protože spousta dodávek to je vlastně jen derivát osobního vozu, takže proto společný přístup. Chápu, že rok 2014 je pořád ještě pravděpodobné datum, pro zavedení nových testovacích eh, cyklů do evropského zákona a proto jsme rok 2017 navrhli jako vhodné datum pro měření těch emisí CO2 u osobních a užitkových vozů. Komise navrhuje, aby se čísla přizpůsobila poté, co vstoupí v platnost nový testovací cyklus po konzultaci s průmyslem, abychom se ujistili, že nejsou přísnější a že budou platit eh, do budoucna zcela spravedlivě. Takže chápu, že WLTP by bylo reprezentativnější, poskytlo by to více informací společnosti a především těm malým podnikům, které si kupují tyto dodávky, tato užitková vozidla, aby věděli, jakých úspor dosáhnou, když si tento vůz koupí. Jsou zde i další pozměňovací návrhy, ale toto jsou ty klíčové věci. Testovací cykly, superkredity a tak dále. Takže děkuji za to, že jsem měl možnost zde k tomu vystoupit. Děkuji a tím dáváme slovo zpravodaj na závěr. Patrick. Děkuji, děkuji za celou řadu příspěvků. Já se nebudu vyjadřovat k těm, které neměly nic Eh, společného s tímto tématem užitkových vozidel, ale dnes je pozoruhodný den a ten bychom si měli označit v kalendáři, protože já mohu téměř se podepsat pod prohlášení komise a to bývá velice zřídka, kdy zcela sdílím názor komise. Já chci předeslat, že mým cílem je dospět k balíčku kompromisů, tak, aby ty, ty kompromisy podpořily všechny frakce, aby to prošlo příští týden. Takže my máme sice různé názory, ale jestliže se kousek od nich pohneme, tak dospějeme ke kompromisu. Já chci uh, naznačit, v čem spočívají mé priority. A to jde také směrem k názoru pana Owena. Neměli bychom sahat na cíl roku 2020. Vím, že s tím nebudete úplně spokojeni, ale měli bychom být dostateční demokrati a uvědomit si, že tuto zásadní debatu jsme vedli před třemi lety a dospěli jsme ke kompromisu, se kterým všichni nesouhlasí, ale my jsme zopakovaní odpovědnými legislativci. Jestliže chceme dát klíčovému průmyslu v Evropě, automobilovému průmyslu jistotu, tak musíme takto postupovat. Rok 2020 je ještě e, šest let před námi. Výrobní cykly u užitkových vozidel jsou ještě e, delší než šest let. Takže ty auta, která budou vyráběna v roce 2020, již dnes vlastně existují. Takže i v době krize by se vyslal automobilkám špatný signál, že musí počítat s něčím jiným než před třemi lety. To je můj argument. A to, co tady popisoval Karl Schlüter, že všechno chceme zlevnit pro spotřebitele, to je nesporné. Není jasné, jaké náklady eh, budou u výrobních nákladů, jestliže dnes eh, tento cíl eh, zostříme takže tady nevím přesně, jak by to vypadalo. Eh, svět není takový, jak to ho popisuje pan Karl Schlüter. Eh, on často hovoří velice dogmaticky. A u světa po roce 2020 podívejme se na text nařízení. Tady se jedná o způsobech, jak dosáhnout cílu 2020. Není to ten správný dokument, Jsem e, také stanovovat a zapisovat cíle pro rok 2025. Všechno to jsou e, čísla z nebe. A já se domnívám, že cíle, které budou muset přijít, tak vyžadují řádné hodnocení dopadu. Musíme se jimi zabývat. A Možná, že automobilový svět pro dodávky bude v budoucnosti úplně jiný. Budou mít třeba alternativní pohon a právě proto buďme pozorní a opatrní. Nesmíme tam napsat čísla, která odpovídají našim politickým přáním. Já jsem pro kompromisy, ale mně jde o to, abychom zachovali cíl 2020 a doufám, že dospějeme k rozumným kompromisům u těch eh, superkreditů. Tam možná u užitkových vozidel tady existuje také e, trh pro elektrovozidla. A tady se uh, hovořila kolegyně o tom, že pod uh, eh, 50 gramů uh, tam se vejdou jenom elektroauta, ale já se domnívám, že tady máme ještě větší prostor a možnost pro alternativní pohony právě užitkových vozidel. A u zkušebních cyklů jsme již řekli, že tady potřebujeme nový cyklus, cyklus, mezinárodní cyklus, ale myslím si, že by se to nemělo dělat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, ale bohužel o nich nyní diskutujeme. My si také musíme uvědomit, že nyní diskutujeme v zásadě o zkušebních cyklech, my diskutujeme o tom, co máme a co přijde a také musíme eh, vědět, co uděláme, jestliže tento harmonizovaný zkušební systém nebude akceptován, protože stávající zkušební cykly nám neukazují přesné emise, ty pocházejí z minulosti, kdy nebyly požadavky na přesnou spotřebu. A nyní si musíme zodpovědět otázku, kdy bude který zkušební cyklus fungoval. A prosím kolegy, aby se tímto také zabývali. Já se konstruktivně dívám na vývoj jednání a já doufám, že dospějeme ke kompromisu, který bude rozumný. Děkuji. Děkuji vám. Tím jsme se dostali na konec naší rozpravy. 6. 7. května budeme hlasovat ve výboru a pravděpodobně na plenárku se téma dostane v červenci. A od těchto lehkých užitkových vozidel eh, nyní přejdeme k vysavačům. A tady předložil námitku Holger Klamer a proto by nyní měl přejít od vozidel k vysavačům. já jsem za devět let v parlamentu diskutoval o mnoha technických ustanoveních. Já jsem osobně nikdy neočekával, že se budu někdy vyjadřovat k vysavačům. A prosím také, zvažte, že to, co obsahově řeknu, není tak úplně jednoduché. Jestliže hovoříme o energetické účinnosti, tak musíte být téměř fyzikem, abyste tomu porozuměl. Ale určitě jsme všichni, či používáme všichni e, vysavače a také muži, kteří nejsou inženýři, používají vysavač. Ale my jako poslanci musíme se zabývat také revizemi a přeskumem a my bychom měli vyzvat komisi k tomu, aby přepracovali své rozhodnutí. Jde o to, aby vysavače dostali podle energetické účinnosti také svoje označení etiketu. Ano, to je správný názor, protože to už se dělá u praček a u ledniček, ale to není dostatečné pouze měřit Eh, spotřebu elektřiny a na ní se zaměřit. Je třeba také zvážit, co tento spotřebič dělá. A nyní přijde eh, věc, která je pro mě jazykově neuvěřitelná. A to je potenciál pro absorpci prachu a každý byste si měli to také doma prověřit. E, vlastně, e, že vysavači, které mají stejnou spotřebu, například e, například mají někdy daleko menší schopnost absorce prachu. E, takže e, vlastně jsou velice energeticky ne, Uč, neúčinné, protože s nimi musíte pracovat daleko častěji. A tady přišly o čtyř států pochybnosti a Belgie hovoří o tom. Já to budu číst nyní anglicky to není jasné sdělení pro spotřebitele a Italové hovoří, eh, že vlastně eh, jestliže se tady bude vykazovat pouze spotřeba energie, tak potom to povede k matení spotřebitelů a eh, potom neúčinné vysavače dos, budou označovány jako vysoce kvalitní vysávače. A i jsme dostali také kritické vyjádření z Německa. Z toho chci také citovat. Současný e, postup by mohl vést k negativní výkonnosti při účinnosti. Pravděpodobně dojde ke ztrátě důvěry v etiketování a právě proto by měl být vyvážena spotřeba energie s účinností vysavače. Takže my bychom se neměli vystavovat riziku, že když budeme vyznačovat ekologické spotřebiče, pak dojde, mohla nastat situace, že spotřebitelé by ekologickému labelu již nevěřili. Právě proto bychom se na tuto věc měli ještě jednou podívat a měli bychom také se zabývat tou čistící schopností vysavačů. Ono, e, skutečně e, vysavač musí správně fungovat, aby nevyfoukával hodně e, prachu. Pan Krám o tom jasně hovořil. A co máme jako další řečníky? Pete Lise, Chris Davis a Biogony. Linda McEwen. Pan Brandy, možná, že budu přečítat těch, co se ještě nepřihlásili. Tím uzavírám seznam Frederik Tis, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byla před několika lety zpravodajkou ke směrnici o ekodesignu, myslím, že to bylo v roce 2005, kdy jsme s Petrem Lizem hodně pracovali na této věci. Vzpomínám si ještě i na zástupce komise. Myslím si, že je důležité připomenout naši tehdejší prioritu, která je zásadní i dnes, a sice minimalizovat na maximum negativní dopad na životní prostředí u všech produktů spotřebovávajících energii, a to už od začátku, od výroby i v průběhu všech eh, etap eh, života až po v uvozovkách smrt tohoto výrobku. Já v žádném případě nenapadám to, co zde zaznělo, protože právo parlamentu na přeskum je zcela zásadní. Nicméně musíme se podívat na to, co je předmětem této námitky. Já jsem si ji přečetla, především ty důvody té námitky a plně souhlasím s jeho názorem, pokud je o podstatu problému. Je to fyzikální otázka. Ale když si čtu... vacuum performance of and so on, qui fait référence à une... která odkazuje na matematický a fyzikální vzorec, který máme na straně 11 té směrnice. Já jsem dělala hodně matičních výpočtů, algoritmů a tak dále, ale nejsme zde proto. Naopak. Já myslím, že jsem byla zvolena stejně jako ostatní, abych poslouchala ty, kteří jsou zde proto. To znamená, odborníky, kteří už pět let eh, studují různá prováděcí opatření a také všechny odborníky z odvětví, všechny zúčastněné strany, kteří téměř jednohlasně s výjimkou několika především německých odborníků souhlasí a podporují návrh, tak jak je zde předložen komisí a který počítá s tím, a to je podle mě zásadní, že zde bude takové určité období phasing in, Myslím, že až v roce 2019 začnou tato pravidla platit pro všechna průmyslová odvětví, takže je to určité aklimatizační období pro průmysl. Myslím si tedy, že se můžeme uklidnit, protože nejde jenom o ten um, matematický vzorec, jde o to, že se tam zohledňuje i ta schopnost vysávat prach. Vy říkáte, že to v tom vzorci není. Já si myslím, že to tam je, říkají to všichni ostatní a navrhuji podpořit návrh komise. Děkuji Petr Líse jako další. Děkuji, pane předsedo. Je to dobré, že o této věci ještě jednou diskutujeme, tak abychom postupovali transparentně. Mělo by nám být jasno, že všechny firmy s výjimkou jedné, které se týká tento pozměňovací návrh, těch se to netýká. My tady neupravujeme průmysl. Já jsem od firm, eh, k, eh, k které byly zpočátku skeptické, zjistil, že oni teď tento návrh podporují. A dříve skeptické státy jako Belgie a Německo vlastně souhlasili s tímto návrhem. U směrnice ekodesignu se jedná o to, aby jsme šetřili energii a zdroje. Není to jednoduché, ale myslím si, že je to dobrý instrument, dobrý nástroj. Mnozí říkají, konečně jsme se dostali tak daleko a souhlasíme s tímto návrhem. Já jsem diskutoval s experty a i také s tou firmou, eh, která podala rozkrat. Je ze severního Poryní Vestfálska, čili z mé země, takže jsem se s ní spojil. Na začátku to znělo tak, jako kdyby komise se ubírala špatnou cestou, ale já jsem vedl diskuze s celou řadou národních expertů a s různými firmami a my bychom tento návrh nechtěli podpořit. Omlouvám se z toho důvodu, protože eh, musím opustit tento sál, protože budu informovat kolegy z Německa o něčem důležitém. Ale komisi bych chtěl sdělit dvě věci. Jedna, proč je tento e, návrh dobrý nebo není dobrý? Proč ty námitky v jedné věci jsou neoprávněné? Já bych chtěl, aby si to vyslechli všichni dříve, než budeme hlasovat. A za druhé, z firmy, která toto námitku podporovala, jsem se doslechl, že můžeme změnit celou tu e, formulaci a v tom případě dojde k zlepšení účinnosti. To jsou dvě věci, na kterém jsme se dohodli, takže toť abyste byli v obraze i vy. Chris Davis jako další. Pane předsedo, v minulosti jste říkal, že byste chtěl, aby tento výbor byl relevantnější pro budoucnost. Já říkal i své frakci, bylo by dobré, kdyby si sem všichni přivezli své vysavače, my bychom to tady vyzkoušeli a webstreamovali bychom to. Nicméně krátká otázka pro komisi. Dvě krátké otázky. Kolik výrobců mělo tu námitku proti tomuto návrhu, kolik výrobců, kolik společností a kdybyste měli změnit eh, ten návrh, ten vzorec, eh, vedlo by to k tomu, že by zase jiné podniky začaly namítat kvůli zase jiným důvodům. Davis, Děkuji, Sofie Okony. Merci, monsieur le président, chers collègues. Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, má otázka navazuje na otázku Petra Lízeho ke komisi. Proč tento text? A proč právě o tomto textu máme hlasovat? Ale kromě toho bych vám ráda řekla jednu věc. Jsem smutná, že dnes musím říci, občanům ve svém volebním obchodu, obvodu, že dnes eh, hovoříme o potenciálu sběru prachu nebo nasávání prachu u vysavačů. Nemáme důležitější problémy, máme ekonomickou, sociální, zdravotnickou, environmentální krizi, máme problémy opravdu všude. A já si, nekle, já si kladu otázku, zda by náš výbor neměl mít eh, jiné priority. Nemohla by Evropská komise odložit stranou tento druh zpráv, které podle mě jsou opravdu velmi podružné v porovnání s tím, co jsme zažili teď na plenárním zasedání, to odmítnutí backloadingu. Když nejsme schopni ochránit eh, naše spoluobčany, když zde byla ta krize s masem, my nejsme schopni ochránit naše občany, když podvodníci implantují prsní implantáty, které zcela neodpovídají žádným předpisům a jsou zodpovědné za to, že stovky tisíc eh, Evropanek onemocněli. Máme velkou hospodářskou krizi. My, Výbor pro životní prostředí, a jak to velmi dobře říkal Karl Heinz Florence, musíme udělat všechno proto, abychom prožili dobře to, co právě prožíváme, tu Schumpeterovu teorii prostřednictvím ekologických a environmentálních norem, tím, že budeme podporovat naše podniky, aby změnili průmyslový cyklus prostřednictvím inovací, aby zase obnovili růst, tak proč tady hovoříme o ekodesignu vysavačů a o tom, kolik prachu nasajou? No, Eh, možná, že bylo nejlepší, aby vysavač byl napájen obnovitelnými zdroji. Ta, v tom případě by z něj ani nevycházelo tolik prachu. Ale když nějaký kolega má námitku, tak je třeba toto námitku skutečně probírat. Musíme každou námitku prát vážně. To je naše úloha jako poslanců. Ale i v posle, na posledním výboru jsme diskutovali o gamblerech a myslím si, že jsou to některá důležitá témata. Některé příklady jsou prostě na titulní stránce novin a časopisů a my potom musíme vysvětlovat, proč se dějí některé věci jak tak či onak i když prostě je to někdy groteskní, tak je tomu tak. K backloadingu se ještě vrátíme. Paní Mike Evan. Ano, já s vámi souhlasím, pane předsedo. My jsme velice bojovali za naše pravomoci v těchto oblastech, takže vy si dnes můžete říkat, že to není důležité, ale my jsme zablokovali jiný návrh, který byl také velice důležitý a já s vámi samozřejmě souhlasím, že tady máme jiná velká témata, ale toto je také velké téma, protože se týká také energetické účinnosti. Chris Davis eh, se ptal, kolik firem s tímto návrhem souhlasilo či nesouhlasilo. Takže byly konzultovány všechny firmy a jedna e, firma s tím e, závěrem nesouhlasí. Takže my opravdu se tím zabývat musíme. Máme dobrý systém, jak toto vypořádat. Děkuji. A nyní pan Gebrandy. Děkuji, děkuji, pane předsedo v, do určité míry souhlasím se všemi řečníky. Já souhlasím s panem eh, Holgerem Kramerem. O víkendu jsem použil deset vysavačů a pak jsem zjistil, že účinnost vysávání byla 0,2 a ne 0,16. A to je to, o co se jedná. Já jsem toto empiricky o víkendu zkoumal. Ale žerty stranou, pane předsedo, my máme právo na vedení takovýchto diskusí, ale já se obávám toho, že u ekologického designu a u této směrnice se sype sůl do rány. Ale zde se hovoří také o změnách v ekonomice. My chceme mít eh, trvale udržitelné hospodářství a toto k tomu patří. K tomu patří žárovky, inovativní žárovky a potom také za několik let zmizí ještě další produkty, které nebudou trvale udržitelné. Já se domnívám, že návrh pana Krámera bychom neměli podpořit, protože Původně návrh zněl, že problém se má vyřešit a já si myslím, že problém vyřešen a tak se tím už nemusíme zabývat. Jen chci odpovědět na to, co říkala kolegyně paní Okony. Nebudu zde fungovat jako zastánkyně komise. Myslím si, že to není potřeba. Ale zde jde o námitku, námitka, o které diskutujeme, a to je zásadní, protože je to námitka vůči pěti letem práce komise, která tedy pracuje na prováděcích opatřeních vyplývajících ze směrnici o ekodesignu. To byl základní nástroj. A já jsem opravdu líto, je mi opravdu líto, že je zde tato námitka. Myslím si, že je to důležité. Děkuji. Ojokama. Ano, co se týče závěrečného prohlášení, tak bych řekl toto. Zareaguji na jednu věc, která je pro mě nesmírně důležitá. Není ani tak důležité, co si o tom myslí komise. U jiných politických rozhodnutí, jako například v oblasti lehkých užitných vozidel nebo různých e, směrnic, to vypadá, že vždycky jakoby sledujeme ekonomické zájmy. A teď najednou je důležité právě u této námitky, že jde o nějaký konkrétní podnik. Podniky, které vyrábí méně efektivní výrobky, dostanou určitý label. A já tady mám prostě určitý postup, který mě zaráží. PSA, Bosch, Siemens a tak dále. Z 8. února 2013 existuje dopis, kde se praví, že tato firma má skutečně velké potíže týkající se této formulace, týkající se vysavačů. A teď od stejné firmy došlo zase k další korespondenci a přitom mezi tím nedošlo k žádné změně komitologie. A Teď jde o to, zda tato eh, formulace o účinnosti je relevantní nebo ne. Já si myslím, že není relevantní. Tady potřebujeme nezávislé experty a ne danou společnost. Čili e, já si myslím, že tady je určitě velký vliv průmysl na rozhodnutí. E, ti, e, kteří sedí tady vpředu, ty asi vědí, o koho se jedná. Samozřejmě tady měl prostě někdo určitý zájem, který tím sledoval. Jistě některé hospodářské subjekty eh, mají zájem na tom, aby se tato diskuze probírala tím či o ním směrem eh, pan zástupce komise má slovo a řekne nám, jak vůbec došlo eh, k takovéto formulaci a zda Kat Brandt má, právo se, má pravdu se svým šetřením či ne. Prosím, máte slovo. Thank you, Chair, and good, um... Hmm, děkuji, pane předsedo. Dobrý den, my si ceníme možnosti hovořit o tom, protože si myslíme, že je to opravdu součást procesu, kterým musíme projít. Když se objeví námetky, bereme je vážně. A já jsem rád, že to tak můžeme udělat. Možná paní Okony bych rád řekl, že samozřejmě není to tak důležité jako backloading. Není to stejně důležité jako celá řada dalších věcí, které děláme, ale obecně energetická účinnost důležitá je. Problém s energetickou účinností je, že je možné ji dosáhnout pouze sumou celé řady drobných věcí není možné dát tam jen takový obecný cíl pro energetický průmysl. Vy musíte jít do detailu a i ty detaily musí být udělány správně. Zachrání to, nebo tedy ušetří to 19 terawatt hodin v Evropě. Není to stejně jako bojlery a, a ohřívače, nicméně ušetří to spotřebitelům peníze. Má to tedy i velmi dobré dopady na životní prostředí. Bylo to také centrální téma diskusí se zúčastněnými stranami i s regulačním výborem, kde jsme řekli, že to rozhodnutí, ke kterému výbor dospěl, bylo to tedy kompromisní řešení, tak tam pouze jeden členský stát se k tomu kompromisu nepřipojil, takže alespoň tedy v tom výboru jsme našli řešení, které by mohlo projít. Je zde tedy schoda na tom, že když označujeme vysavače podle jejich účinnosti A až G, tak byste mohli vyrobit vysavače, které budou mít tedy Ačko, pokud je o energetickou účinnost, ale budou špatně vysávat. Zatím takové vysavače neexistují, ale mohlo by se to stát a bylo by problémem, kdyby se takováto situace na krhu objevila. A my jsme právě změnili tuto záležitost tím, že jsme zakázali takovýto druh vysavačů. To znamená, Návrh, na který se díváte, návrh o ekodesignu, se odlišuje od toho původního návrhu komise právě proto, že přináší zákaz na takovýto druh nežádoucích vysavačů. A bude to platit už od okamžiku, kdy tedy se začnou dělat tyto nálepky. Takže toto téma se zde řeší a řeší se správně, takže není potřeba přijímat žádné další kroky a měnit detaily vzorce který slouží k výpočtu energetické účinnosti. Nemusíme násobit dva a půlkrát eh, tu hodnotu, kterou máme v tomto vzorci, abychom eh, zohlednili úroveň eh, nasávací schopnosti těch vysavačů. Je to založeno na technických a vědeckých základech. Ta čísla, která máme, je žádná celá 2. Byli bychom schopni podpořit změnu až po žádná celá 5. My jsme navrhovali původně žádná celá 15. Měli jsme dva důkazy z přípravných prací a od Boše a Siemense. Oba dva podpořili toto číslo, nicméně belgický úřad provedl další testy designu, který ukázal, že za určitých okolností jsou vyšší hodnoty, třeba žádná celá dva, byly vhodnější. A výbor to zvážil, prostudoval všechny tři tyto důkazy a změnil to číslo z 0,15 na 0,2. To je legitimní změna, která se ubírá tím směrem, o kterým diskutujeme. Není zde žádná potom eh, možnost změnit to jen tak eh, volně. A pak zde mám odpověď eh, panu Lízemu. Byl by velmi nebezpečný krok zavést ten číslo, které by nemělo žádný technický základ. Takže ani dokonce ten belgický materiál není důvodem k tomu, abychom směřovali k tomuto číslu. Pan Davis se ptal, kolik podniků není spokojeno s tímto návrhem. Než jsme šli do výboru, tak zde byly dvě společnosti, které upozorňovaly na tento problém, ale když výbor přijal ty změny, tak pouze jeden podnik vyjadřuje nespokojenost se stávajícím stavem. Rád bych také řekl, že kdybychom provedli tuto změnu v návrhu o ekodesignu, tak bychom také museli změnit eh, návrh o označování, protože to jsou dva návrhy, které musí používat stejnou metodiku a tím způsobem bychom zaváděli spotřebitele, mátli bychom ho, protože bychom mu dali vzorec na to, aby pochopil, jaká je relevantní výkonnost vysavače, nebyla by to ta správná formule, nebyl by to ten správný vzorec. My tedy doufáme, že výbor nebude cítit povinnost přijmout toto usnesení. Musím říci, že pod tlakem tohoto výboru a parlamentu obecně jsme udělali krok zpět, pokud jde o ekodesign. My jsme slíbili, že uděláme celou řadu těchto nařízení, nestihli jsme to, máme sklus, protože o tom diskutujeme, ale je dobře, že o tom diskutovat můžeme. A pokud eh, tyto diskuse budou konstruktivní, tak můžeme poskytnout více informací systematickým způsobem. Tomu jsme otevřeni, ale samozřejmě těšíme se, že znovu do tohoto výboru přijdeme, abychom v této diskusi mohli pokračovat. Děkuji. Je tady ještě jeden dodatečný dotaz. Ne, není tomu tak. Tak eh, Nyní bych chtěl srdečně poděkovat komisi a také kolegům za diskusi. A dostáváme se k dalšímu bodu a to je bod číslo 10, říká pan předseda. Je to bod číslo 8, opravil se pan předseda a tady je to, to téma, kterým jsme se vlastně již zabývali. Já si myslím, že se někdy příliš málo tímto zabýváme, tedy převodem legislativních pravomocí a také e, výkonu prováděcích pravomocí e, tady teprve, když jsme na trialogu, tak úplně na konci se začneme bavit o prováděcích pravomocích. A někdy jako parlamentech, parlament býváme velmi až příliš velkorysí. Nechtěl jsem kolegyni rušit při telefonování. Takže my se chceme vyjádřit k tomuto tématu a právní výbor k tomuto zpracuje zprávu. Budeme se zabývat tím, jaká práva jsme získali. A my jako výbor pro životní prostředí k tomuto zpracujeme stanovisko, protože my jsme největší legislativní výbor v naší sněmovně. A já jsem navrhovatelem tohoto stanoviska. My jsme viděli, že existuje celá, příkla, celá řada příkladů, jako to byl eh, současný příklad vysavačů, potom máme také zdravotní tvrzení, GMO, a potom tady máme také export eh, dovozu z Japonska a pak je tady celá řada dalších věcí. A nebo kolega Schnellhardt, to se pro, to probíhá všemi uh, frakcemi a často se tam vznáší námitky. Dnes tato věc byla jasná, ale patří to také mezi naše úkoly, abychom se my to věcmi na našem programu zabývali, protože naším úkolem je také provádění kontroly. A to je duch zprávy, abychom také vynášeli politická rozhodnutí. Pokud se jedná o důležité téma, pak je toto téma také nutné rozhodnout politicky. A to musí být všem jasné. Myslím si, že v novém volebním období by měl se uspořádat také seminář pro nové kolegy, co vlastně znamenají eh, eh, prováděcí pravomoci a také pravomoci pro přenášení a převádění legislativních pravomocí. E, někdy si toho lidé úplně nevšímají a my bychom se tímto měli dopodrobna zabývat a právě proto se tímto tématem budeme zabývat, protože toto téma je pro naši každodenní práci mimořádně důležité. A nyní máme ještě jenom pár minut, které bych rád využil. A nyní kolegyně Stínová zpravodajka chce hovořit. Ne, tak Chris Davis. Very briefly, uh, endorse... Velmi stručně podpoříme vaše poznámky. To je trvalý problém a musíme najít řešení tohoto problému. Já nevím, jaké diskuse probíhají ohledně toho, jak postupujeme vpřed. Na úrovni předsedů se vedla debata o tom, jak můžeme zahájit diskuse s radou, jak vyřešit tyto problémy, které se nám pořád opakují. Myslím, že i jiné výbory k tomu mohou přispět. My určitě ano, protože jsme zažili příležitosti, kdy se rada postavila proti tomu, aby se do toho parlament zapojila. Takže měli bychom eh, v jednotlivých výborech vypracovat eh, určitou příručku praktických případů, kdy se nám podařilo uspět, eh, kdy prostě jsme překonali tu námitku rady Velmi podobný případ se odehrál ve výboru pro rybolov a trvá to opravdu věčně. Jedním z problémů je, že poslanci a zástupci rady prostě se nesesednou ke stolu, nevysvětlí si své argumenty a nehledají cestu před. My se prostě musíme sejít a pragmaticky o těch věcech diskutovat. Eh. Děkuji. Nikdo další se nehlásí o slovo? Přeci jenom. Děkuji, já plně souhlasím s panem předsedou a také návrhy Krise Davise jsou užitečné, protože všichni, kteří se účastní trialogu, vidí, jak rada se ze všech sil snaží vycházet eh, z prováděcích pravomocí a ne vycházet z aktu přenes, z přenesené pravomoci. Já jsem slyšela právě takový příklad eh, právě včera. A právě tam pět členů se rozhodlo pro aktiv přenesené pravomoci, i když v sou, podle současné smlouvy je vlastně situace stejná, jako byla v minulosti. V zásadě s tím souhlasím. Toto je věc, která zní strašně nudně, ale nehledě na toto, všechno je mimořádně důležitá. Děkuji, již se nikdo další o slovo nehlásí. A chce se vyjádřit komise, prosím. Děkuji, pane předsedo. Z hlediska komise vítáme že se o tomto tématu v parlamentu diskutuje. Je to dobrá možnost pro revizi stávající praxe. Na jedné straně můžeme říci, že systém funguje velice dobře, protože již jsme schválili 55 aktů v přenesené pravomoci. To znamená, že to funguje plynule a také jako instituce říkají, že využívají nového systému, který existuje, ale pak je tady celá řada také konfliktů v legislativních postupech. Především pokud se týče vymezení eh, prováděcích pravomocí a převedených pravomocí. Komise vždy trvá na tom, že musíme postupovat ad hoc a musíme se podívat na charakter pravomocí, které potřebujeme. A potom se musíme také e, podívat na smlouvu a e, na kritéria, která jsou tam zakotvena. To znamená, kdo může Eh, navrhnout nový normativní text, to je vlastně akt přenesené pravomoci. A potom eh, a něco akceptovat či implementovat jsou prováděcí pravomoci. Komise také trvá na přesném vymezení pravomocí, protože nám jde o to, aby základní pravomoci a také převedené pravomoci byly legitimně používány, protože komise nemůže doplňovat základní akt, jestliže má pouze převedené pravomoce. Komise se dokonce jednou obrátila na soud kvůli vyjasnění této věci, to bylo v případě biocidů. A my litujeme toho, že otázka převedených pravomocí či prováděcích pravomocí bývá řešena až na konci, protože já se domnívám, že toto by mělo být řešen, řešeno na začátku nebo v průběhu jednání, když se diskutuje o obsahu, protože často eh, když se to projednáváš na konci, tak to vede někdy poněkud sporným výsledkům. Ještě se chci vyjádřit ke skutečnému textu. Je tady jeden detail, kde se navrhuje znovu zavedení přeskumního období po té, co se vyjádřil výbor k provádějící pravomoci. Nová komitologie schválená v minulosti, tak eh, tady nebylo pouze eh, vyškrtnuto přeskumné období, ale dokonce je to doplněno tak, že parlament a rada se vždy mohou vyjádřit eh, k prováděcím pravomocím, jakmile je návrh předložen a komise také tvrdí, eh, toto předložila v roce 2011 ku příležitosti schválení komitologického rejstříku. Parlament musí dát jasně najevo, že chce využít své přeskumné právo a právě proto by bylo politování hodné, kdybychom znovu zavedli tuto komplikaci a to by byla ona měsíčná přeskumná lhůta, protože se ukázalo, že toto období se prakticky nevyužívá a využívá se pouze v minimálním počtu případů. Ale pro další případy, kdy se to nikdy nevyužije, potom provádějící pravomoce existují, ale musíme měsíc čekat, než budou také schváleny. Děkuji vám, to je všechno z mé strany. Děkuji vám, děkuji komisi, děkuji vám za diskusy a musím dát za pravdu paní Hasi, protože to až tak zajímavě na první pohled nepůjde vypadá, ale musím říci, že je to zajímavá věc a musíme říci také, že neexistují jasná pravidla, jak by se mělo v jednotlivých případech postupovat, proto musíme postupovat také ad hoc a proto jsem rád, že se touto tématikou bude zabývat právní výbor. Děkuji vám za vaše příspěvky a těším se na pozměňovací návrhy. Lhůta je 6. květen a my pravděpodobně 29. a 30. května budeme hlasovat ve výboru. Děkuji vám za poslech a uvidíme se opět přesně v 15 hodin a hned zahájíme hlasování a přeji vám všem dobrou chuť a hezkou polední pauzu.